Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát, že jste přišli. Rád bych zahájil zasedání. Chtěl bych vítat jeho excelenci pana velvyslance mezi námi a jsem potěšen, že slyšení ke zprávě jako Sáry k výzvám EU, eh, Kazachstán a partnerství mezi Evropskou unii a Kazachstán můžeme podpořit eh, celou řadou expertů. Jsem rád, že se to koná právě nyní, v době, kdy náš eh, výbor projednává svou vlastní zprávu, která se týká doporučení pro vyjednávání s posílen, o, o dohodě eh, pro posílenou spolupráci. 11. října zde o této zprávě budeme hlasovat na výboru a v listopadu se zpráva bude eh, projednávat eh, na plénu. Je to zpráva, která tedy se týká vyjednávajícího mandátu a plénum ji bude přijímat právě v listopadu. V rámci slyšení se dozvíme o celé řadě možností a výzev, které se pojí s partnerstvími mezi Evropskou uní a Kazachstánem. Zvážíme si možnosti, a ty se netýkají pouze obchodu a investic, eh, ale také politických, akademických a kulturních vztahů. Rovněž víme, že nejnovější vývoj v otázkách lidských práv zdavdali, zavdal příčinu k obavám a že Problémy pokračují a jsou to problémy v oblasti eh, svobody médií a problémy v oblasti demokratických zásad. I tato témata budou projednávána zde na slyšení a pojednáme je v naší zprávě. Dříve než předám slovo našim řečníkům, našim odborníkům, Paolo Bartolocimu, dám tedy slovo předsedovi delegace N- našich vztahů s Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Uzbekistánem, Tadžikistánem, Turkmenistánem a Molgonskem. A já tedy Paolovi Bartoloci mu tímto předávám slovo. A ještě říci, že to je tedy obrovský úkol mít na starosti tolik různých zemích. Prosím, kolego, máte slovo. Eh, Děkuji vám. Především bych chtěl poděkovat panu Brokovi za to, že uspořádal tento důležitý seminář. Bohužel se jej nebudu moci účastnit až do konce, protože musím jít na výbor pro životní prostředí. Nicméně jsem velice rád, že se mohl zúčastnit alespoň části eh, tohoto tak eh, zajímavého eh, zasedání, při kterém bude příležitost k výměně názorů a stanovisek ohledně tak eh, zajímavé země, jako je Kazachstán. Chtěl bych připomenout, že Kazachstán je významným partnerem EU. Naše bilaterální vztahy, politické i ekonomické, se rozvíjejí od vylaštění nezávislosti. Vzájemně spolupracujeme a máme ve spolupráci výborné výsledky. Je to mladá země, která vznikla po rozpadu Sovětského svazu a za 20 let vykonala obrovské kroky vpřed. Dnes je jednou z nejzam, nejdynamičtějších ekonomik celého regionu. Životní úroveň se globálně zlepšila i díky významným eh, eh, přírodním zdrojům a zásobám surovin. A proto je také pro nás užitečná důležitým partnerem. Eh, je to významná země Střední Asie, díky svým přírodním zdrojům eh, dokázala dospět k velkému hospodářskému pokroku a na mezinárodní úrovni se vyznačuje jako země se silným potenciálem, eh, který by mohl být takovým pojítkem mezi Evropskou unii a touto částí světa. Na základě toho všeho si myslím, že je eh, zapotřebí přemýšlet o tom, jaký je cíl nového vyjednávání o eh, dohodě o spolupráci, aby byl výsledek eh, co nejlepší. Kulturní zbližování a hospodářské přibližování se Evropě pro tuto zemi je nesmírně významné. máme vzájemné strategické a ekonomické zájmy a především s kazašským eh, lidem se můžeme podělit o zkušenost národů, které po staletí byly nepřáteli a nyní své eh, mm, vzájemné vztahy zakládají na vzájemném respektu a neuchylují se ke konfliktům. Samozřejmě netřeba podceňovat to, že tato země stále ještě trpí určitými problémy a že musí ještě vykonat další pokrok, významný pokrok v oblasti demokratického rozvoje a respektování lidských práv. To není snadný úkol. Výsledky, které byly dosažené, jsou pozitivní, ale nejsou dosud dostatečné. Doposud však nám dialog umožňoval, aby byly uskutečněny kroky vpřed a proto jsem přesvědčen, že je zapotřebí posílit naše úsilí v našich vzájemných vztazích. A jsem pevně přesvědčen také o tom, že je zásadně důležité, abychom byli konzistentní a vyvážení v našem postoji, abychom jednali objektivně a konkrétně a takto řešili otázky, jimiž se musíme zabývat. Jedině prostřednictvím dialogu a e, vzájemným e, rozhovorem můžeme dosáhnout stále významnějších výsledků i v oblastech, jako je demokratický rozvoj a respektování lidských práv. Společně tedy se zhostíme e, této výzvy Eh, s kazašským lidem, tak aby kazašský lid mohl dokončit demokratický proces a aby byly respektována práva, svobody a bylo dosaženo dalšího zlepšení životních podmínek této země. Vzájemná spolupráce na zaručení stále hlubší eh, stabilizace, jak politické, ekonomické, tak i sociální, tím, že bude posilována obchodní výměna a bude napomáháno investicím, eh, tím, že budeme společně pracovat eh, na základě našich neoddiskutovatelných hodnot a budeme je sdílet. Děkuji vám za pozornost. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Děkuji mnohokrát panu kolegovi a nyní se dostávám k našim odborníkům. Nejdříve bych rád udělil slovo paní Marlen Lariel. Je výzkumnící u OUKAMu a je ředitelkou programu pro střední Asii na univerzitě George Washingtona. Jsem velice rád, že vážila cestu až k nám, což pro ně je dlouhá cesta a doufám, že nás tedy nyní bude informovat o aktuálním stavu. Máte slovo. Děkuji, děkuji za pozvání a za slovo. Jako první řečnice bych se chtěla věnovat vztahům mezi demokratickým rozvojem a zprávou a řízením na jedné straně a bezpečnostními otázkami na druhé straně. Myslím, že Kazachstán eh, tíhne často k eh, oddělování demokratického řízení a bezpečnosti na druhé straně a snaží se vysvětlovat bezpečnost především jako eh, jakési přelévání otázek týkající se Afghánistánu. Eh, otázky bezpečnosti jsou úzce zpěty také s evropskými institucemi. A proto eh, je zapotřebí se hovořilo také o bezpečnosti lidí, o lidské bezpečnosti. Situace se eh, s bezpečností od roku 2011 zhoršila a je novým trendem v této zemi, že se musíme eh, tímto zabývat společně s kazašskými orgány. Je zde několik témat, kterými bylo třeba se zabývat a já jsem vybrala tři. Za prvé je to situace ve věznicích a konkrétně tedy v nápravných zařízeních eh, eh, v Kazachstánu. A to je věc, která je viditelná na mnoha místech po světě i v Evropě. Ve věznicích dochází k formování radikálních islamistických hnutí a eh, dalšímu formování zločinců. Zejména se tomu stává v některých provinciích provinčních věznicích a je zapotřebí přemýšlet zejména o e, nápravných zařízení nebo věznicích pro mladistvé, protože mladí lidé e, v těchto věznicích jsou vybízeni k tomu, aby přijali protivládní nebo nějaký radikální postoj. Je zapotřebí tedy, aby byli profesionalizováni e, zaměstnanci v tomto eh, sektoru a eh, to by se mohlo dařit v partnerství s evropskými institucemi tak, aby se předešlo dopadu eh, špatné zprávy věznic na globální bezpečnost země. Pak je tady i ten systém, který příliš nefunguje a zdá se, že to ještě není dostatečná vůle politická ze strany Kazachstánu, aby se zlepšila situace ve věznicích a aby se bojovalo proti korupci v soudním systému. A to je skutečně otázka bezpečnosti, kterou musíme diskutovat s kazašskými orgány. A musíme se snažit dosáhnout eh, více dialogu a eh, účinnějšího dialogu. Druhý bod, to je otázka policie a bezpečnostních složek. Zde si myslím, že potřebujeme více zpráv od evropských institucí a mezinárodního společenství. Policejní a bezpečnostní složky v Kazachstánu, podobně jako jinde ve Střední Asii, jsou eh, často skorumpované, eh, jednají pod mezinárodním tlakem, anebo když eh, když nejsou jejich příslušníci eh, součást nějaké pyramidy, která jde eh, nebo chová se určitým způsobem, a nebo když když se snaží zlikvidovat eh, konkurenta z konkurenčního uskupení v rámci takovýchto složek. Už několik let sledujeme tento trend, který se však stává od roku 2010 či 2011 viditelnějším, že došlo k několika útokům nebo dochází k, k napětí mezi um, kriminálními strukturami a, pol- a bezpečnostními složkami. A dochází tam k konkurenci, konkurenčnímu boji o e, moc. Problém spočívá v tom, že některé bezpečnostní složky nebo policejní složky sami jsou součástí stínové ekonomiky, proti níž mají formálně bojovat. To je věc, kterou se musíme zabývat eh, v rozhovorech s kazeckými partnery. A také, eh, a to jsou dvě provázané věci, musíme hovořit o úloze ehm, bezpečnostních složek v ilegální Eh, imigraci a obchodování s lidmi v Kazachstánu. Velice nás zajímá to, jak bychom mohli spolupracovat s mezinárodním společenstvím na této věci, ale myslím, že se potřebujeme věnovat především prvkům korupce pocházejícím ze systému samotného. Narůstající obava také související s bezpečností vyplývá z boomu eh, soukromých bezpečnostních agentur či služeb. To také není věc, která by byla specifická Kazachstánu, to je globální fenomén. Dochází k privatizaci bezpečnostních služeb a setkáváme se s tím všude po světě. Myslím však, že tento jev je zapotřebí eh, zblízka sledovat v Kazachstánu, protože ten eh, právní systém, jak už jsem řekla, je slabý a skorumpovaný. Lidé, kteří pracují v soukromých eh, bezpečnostních agenturách a věnují se tedy bezpečnosti nějakého veřejného Eh, majetku anebo eh, soukromého eh, subjektu, pocházejí z řad bývalých policejních složek a nyní jsou navázáni na opodnikatelskou činnost, takže to je i taková otázka beztrestnosti v rámci policejních složek. Když dochází takovéto situaci, zhoršuje se bezpečnostní kontext ehm, to platí globálně, ale také v Kazachstánu, zejména v jižní části. A potom je tu otázka no, přirozeného rizika a připravenosti čelit přírodním katastrofám. Kazachstán se snažil eh, tuto otázku vyřešit. Ale zlepšení, které jsme viděli eh, v Rusku, eh, díky Ministerstvu pro mimořádné záležitosti nám ukazuje určitou možnost eh, kroku vpřed. Připravenost na řešení katastrof je velice důležitá a je zapotřebí, aby při ní spolupracovala struktura společnosti. Nyní však mezi lidmi eh, narůstá nespokojenost se schopností eh, veřejných orgánů čelit takovýmto situacím jako požárům a podobně. Takže to všechno jsou takové jevy, které nám ukazují, že Kazachstán nejenže musí bojovat proti, Kaza- proti korupci ve svých veřejných orgánech, ale také, že musí změnit i způsob, kterým eh, kterým poskytuje nebo zajišťuje bezpečnost, pořádek a blaho svým občanům. Také musí investovat eh, lidský kapitál do získávání eh, poznatků agenturních. V regionu, jako je Střední Asie, je opravdu zapotřebí, aby kazašská strana a taky, aby evropský partner, tedy Evropská unie, nově formuly, co to znamená bezpečnostní služba. Jak využívat poznatky bezpečnostních služeb pro blaho společnosti. Kazachstán diskutuje úlohu nových eh, technologií a komunikačních technologií pro zaručení bezpečnosti. A pokud je tu takováto možnost, takováto dvířka, měli bychom diskutovat také o kybernetické bezpečnosti. A snad můžeme doufat, že eh, kazašské eh, orgány budou ochotnější hovořit také o mm, tedy té kybernetické bezpečnosti a otevřenějšímu mm, postoji ke kybernetické oblasti. Je tedy třeba mm, toto všechno chápat dohromady. A Kazachstán musí těmto otázkám čelit nejen na základě svých domácích zkušeností, ale v kontextu celého regionu. Kazajské orgány by měly zvažovat eh, všechny tyto prvky, Eh, demokratického řízení jako věc, která napomáhají k vlastní bezpečnosti. A to všechno je třeba zdůrazňovat z evropské strany v dialogu, eh, tak, abychom se mohli zaměřit na zlepšování bezpečnosti i na dobré a správné řízení. To si myslím, že je, že je téma, ve kterém máme mnoho společného, jak na evropské straně, tak na straně kazašské. Je třeba nadefinovat eh, bezpečnost a je to, že bezpečnost je vnitřně propojena s demokra- se zlepšením demokracie a s demokratickým řízením. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Paní Laurel za její příspěvek. Jako další řečník vystoupí pan Evgeni Žovtis, předseda Kazašské rady Mezinárodního úřadu pro lidská práva a právní stát. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové tohoto výboru, dámy a pánové, před několika lety vysoký eh, představitel pro lidská práva. Kazachstán vedle Běloruska a eh, Uzbekistán jmenoval ve spojení s dalšími 16 zeměmi, eh, kde eh, se nedotržují určité dohody a také orgány využívaly celou řadu opresivních metod proti svým protivníkům, jako je například vyhrožování, zatýkání, mučení. To odráží obtížnou situaci rozvoje demokracie lidských práv a právního státu v naší země. Rád bych eh, tady zmínil toto téma, eh, především pokud jde o základní práva. Jsou tady některé negativní trendy. V posledních 15 letech neproběhly ani jediné volby, eh, které by byly uznány pozorovatelskými misemi Evropské unie jakožto svobodné a spravedlivé volby. Opo- politická opozice nemá v parlamentu téměř žádné zastoupení ani v místních orgánech. Jedna z hlavních politických stran má 60 eh, tisíc poslanců, eh, je to opoziční strana, ale neúspěšně se snaží eh, v posledních letech o registraci. Není pro ní možné zapojit se do běžných politických aktivit. Registrace to není pouze technický proces pro získání eh, právní identity, ale vlastně je to zneužíváno ke kontrole nad obyvateli. V Kazachstánu není možné se eh, ani mírovně schromažďovat. Takže toto právo se porušuje. A eh, dokonce schromáždění několika osob už je použi- považováno za schromáždění. Některá místa eh, s tím mají velké problémy. Eh, není vlastně ani možné vést demonstraci v květnu 2011. Organizace občanské předložili různé požadavky pro povolení a eh, Ovšem ve všech případech bylo toto schromáždění zamítnuto pokaždé, když byla Eh, provedena taková setkání, navzdory tomu, že byla mírová a nebylo tam žádné násilí, eh, tak někteří z účastníků potom byli pronásledováni a byli eh, zatýkáni nebo zadrženi až na delší dobu než 15 dní. Byli dokonce zatčeni ještě předtím, než k takovému schromáždění došlo. Nemáme právo pro televizní stanice, které by mohly poskytovat politickou opozici a sledovat, kritizovat situaci v zemi. Eh, média byla zablokována, eh, webové stránky byly zablokovány, eh, pokud byla provozována opozicí, nezávislá média a novináři byli pronásledováni. Mm, také situace náboženských menšin se stále zhoršuje, velmi rozšířené je mučení. Podle eh, například eh, zvláštní zprávy o mučení eh, jsou tady jasné poznatky o těchto věcech a Výbor poukázal na skutečnost, že Kazachstán neplní své mezinárodní požadavky vyplývající z rezoluce OSN proti mučení. Kazachstán nenaplňuje své mezinárodní povinnosti, což je zřejmé také na ruské, a ruské úmluvě a bylo rozhodnuto o tom, že vlastně Kazachstán nedodržuje tyto věci. Bylo také vydáno varování vůči Kazachstánu a bylo řečeno, že to bude zváženo, ale dochází tady k dalšímu porušování důležitých věcí. Například tady bylo jedno soudní řízení proti reprezentantům opozice a to probíhá právě v současnosti. Chtěl bych eh, zareagovat také na některé vyjádření kazašského velvyslance eh, včera. Eh, Evropský parlament už přijal usnesení. Prosím vás, můžete trochu zpomalit, protože tlumočníci vás nestíhají tlumočit. S ohledem na to, že Evropský parlament již přijal usnesení eh, o událostech v Šanosi a vyjádřil své znepokojení eh, vzhledem k utlačování politické opozice. Chtěl bych tady eh, vysvětlit mé vnímání situace a chtěl bych podat poslední informace. Jak víte, jsou tady různé protesty, například také hladovkou a tak dále. A místní orgány se tedy byly tady zřízeny určité vyjednávací eh, výbory a více než tisíc eh, pracov, eh, dělníků, kteří se zúčastnili demonstrace, bylo propuštěno ze svých míst. Přestože tady nedocházelo k žádnému násilí. 16. prosince 2011 ve, v den nezávislosti Kazachstánu orgány rozhodly, za, zakročit eh, proti eh, protestujícím dělníkům, kteří chtěli vlastně oslavovat tento den. Byly to eh, mírové protesty, ovšem nakonec se zvrhly právě kvůli zákroku a to právě tím, že orgány činné v trestném řízení nejednali profesionálně, začali tvrdě, začali tvrdě postupovat proti demonstrujícím orgány nevedli otevřený a, otevřené řízení a vyšetřování, eh, kde by se eh, zahrnula veřejnost. přestože k tomu vyzývaly mezinárodní organizace, včetně Evropského parlamentu. Byly vedeny různé eh, soudní řízení, a přesto, že tady byla podána svědčení, například o mučení, tak to nevedlo k, žádném, k žádným výsledkům. Bylo souzeno několik eh, policejních eh, úředníků a není zatím ještě jasné, kdo dal pokyn k použití násilí a proč policejní důstojníci a úředníci nebyli připraveni na eh, zákrok, nejednali profesionálně. Tyto zákroky vedly eh, k úmrtí osob a v Dubnu eh, byly vyneseny rozsudky proti dělníkům. Trestní eh, soud tady zatím vede řízení proti panu Kozlovovi, který byl aktivistou a byl obviněn z šíření nenávisti a k tomu, že se provinil eh, proti ústavnímu řádu. Já pozoruji toto, trestní, eh, toto soudní řízení od samého počátku. Musím říci, eh, že eh, jedna strana se tedy pokusila, pokusila se zaregistrovat. Nikdy se neúčastnila žádného násilí, spíš se snažila působit jako strana parlamentního typu, ovšem jasně vystupovala proti současnému režimu a usilovala o změnu. Um Ovšem eh, soudy používají velice totalitární eh, jazyk eh, a hovoří o tom, že se podkopávají politické základy společnosti. A jsou tady snahy samozřejmě zahraničních institucí, aby sledovali tyto záležitosti, ale Kazachstán toto odmítá. Rád bych vás upozornil na to, že za těchto okolností a také s ohledem na zmíněné úsilí problém politické opozice narůstá a pokud eh, soud rozhodne eh, v neprospěch obžalovaného, eh, tak to ještě zhorší situaci médií a svobody v Kazachstánu. Pokud je partnerství mezi Kazachstánem a Evropskou unii, chtěl bych vás vyzvat, abyste se obrátili na kazašské orgány s otázkou, která se týká současné situace lidských práv a občanských svobod a abyste požádali, aby byla vytvořena komise z mezinárodních pozorovatelů, kteří by vedli nezávislé vyšetřování eh, v události z prosince 2011. Pokud jde e, například o protesty, které jsem e, zmínil, a další případy, pana Kozlova například, a je třeba, aby se zajistilo volné fungování politické opozice a nezávislých médií. Děkuji vám za váš příspěvek. Předám slovo paní doktorce Andreje Šmic která je zástupkyní ředitele výzkumného oddílu. Oddělení. Děkuji vám, eh, pane předsedo, za možnost vystoupit. Kazachstán je velice důležitým strategickým partnerem Evropské unie ve střední Asii, a to především ze tří důvodů. Za prvé kvůli ekonomickému profilu země, bohatým zdrojům a úspěšné integraci do globálního kapitalistického systému, za druhé je to partner eh, NATO, za třetí kvůli politické stabilitě. Prezident Nazarbájev eh, vede zemi více než dvě desetiletí bez velkých výzev a s prakticky neomezenou mocí a je považován za důvěryhodného partnera Evropanů a je otevřen za západním podnikatelům a umožňuje nám toto spolupráci s Kazachstánem e, po obchodní stránce. Pak je to také politická liberalizace a úsilí o demokratizaci. E, mnohé ještě je zapotřebí e, vykonat a proto je vržen jakýsi stín na, tu, na to partnerství mezi Evropou a Kazachstánem. Kazachstán a jeho stabilita se ale eh, poněkud eh, eh, oslabily, tedy ta bezpečnostní situace byla oslabena. Za prvé kvůli násilnému potlačení akcí v západním Kazachstánu z loňského roku. Za druhé je to akce proti těm, kdo byli aktéry těchto těchto eh, vzpour nebo těchto nepokojů. Eh, pak to jsou, eh, je to šikana a zatýkání členů opozice, aktivistů občanské společnosti a představitelů jiných názorů. Jak vysoký komisař OSN pro lidská práva konstatoval, dochází k tvrzením o mučení zatčených a vedoucí představitel opoziční strany Kozlov, jeho případ jsou dobře známy. Dochází k porušování vlastního trestního práva Kazachstánu a nejsou tam plněny minimální požadavky pro oblast justice tato země je spíše ovládána zákonem, než aby tam eh, byl eh, právní eh, řád prosazován a nejsou tam dodržovány právní postupy, které bychom očekávali. Ukazuje se, že politika v Kazachstánu je více než jindy diktována snahou uchovat si moc a snažit se Eh, zabránit ovlivňování eh, této moci ze spoda. Salafisté také eh, pracují nebo operují na území Kazachstánu. Ekonomická prosperita je důležitá pro politickou stabilitu. Tyto incidenty sami o sobě nejsou vším, co se děje. Došlo ale také k protestům Eh, kazašských obyvatel, dochází také k nárůstu represe nezávislých politických eh, činitelů nebo opozice a tím se snižuje legitimita stávajícího režimu a pro režim je stále obtížnější eh, žít v těchto asymetrických situacích a zajistit bezpečnost v konfliktech. Proto se zdá, že před námi stojí dvě otázky ohledně vývoje a stability Kazachstánu a zda ještě jsou zde podmínky pro uchování stability. Evropská unie má strategii pro střední Asii, která je implementována již pět let a je to také otázka, zda Evropská unie a členské státy si dostatečně uvědomují skutečnost, že politické nástroje využívané v, mm, v Kazachstánu nedostačují pro plnění eh, těchto cílů. A to neplatí jen o Kazachstánu, ale i o jiných zemích. EU na jedné straně usiluje o to, aby státy Střední Asie se staly otevřenými společnostmi, aby v ní byla podporována e, dobrá a osvědčená zpráva, aby státní aktéři e, byli v dialogu se společností. Nicméně instituce se zaměřují především na stabilitu, podporují režimy Střední Asie ekonomickou a bezpečnostní spoluprací, včetně transferu technologií do ehm, do těchto veřejný, složek veřejné zprávy, které eh, poté utlačují disidentské skupiny. Autoritářské eh, režimy, jako ten prezident Nazarbajeva, se snaží monopolizovat eh, veřejný prostor, který ještě nebyl zabrán ve společnosti, tedy získat větší moc. Jak se mění společnost, veřejná sféra se decentralizuje a rozrůzňuje i v Kazachstánu. A tím se zvyšuje riziko pro evropské aktéry, eh, kteří se snaží eh, vést další spolupráci s těmito eh, režimy, které hájí své zájmy. Ještě pár poznámek o dopadu dopadu toho, co jsem uvedla ve svých úvahách na vyjednávání o dohodě o partnerství. Evropský parlament a jeho usnesení z března 2012 obsahuje velice důležité sdělení. Evropská unie a Kazachstán by mohli čerpat eh, veliké, veliký prospěch z, té, z této dohody, ale je zapotřebí aby došlo k politickým reformám, což znamená, tento pokrok se musí zakládat na politické vůli Kazachstánu implementovat společné hodnoty a stavět se za ně. To je nejdůležitější předpoklad pro jakoukoliv smysluplnou spolupráci. Může to znát, znít staromodně, ale je to opravdu eh, nutné eh, ale vyjednávání by nemělo být prostředkem, jak eh, umožnit špatnou zprávu. Měli bychom tedy zjistit, zda Kazachstán je ochoten přistoupit na ty čtyři principy. Za prvé, méně znamená více. Místo toho, abychom se snažili pokrýt veškeré možnosti spolupráce, bychom si měli stanovit priority, což by za druhé znamenalo, Eh, debatu spíše o principech vedenou ze strany EU, o tom, co realisticky můžeme očekávat v hospodářské spolupráci s Kazachstánem, neboli jaký prospěch bude eh, z této spolupráce. To je třeba důkladně promyslet. Eh, za třetí, tato diskuze by neměla být vedena píše technickými, ale především politickými úvahami, protože každé partnerství se musí eh, stavět na společných hodnotách. A za čtvrté, závazek vůči těmto hodnotám by neměl být plněn jen eh, deklarací úmyslu, ale konkrétními kroky. Děkuji. Děkuji za tento příspěvek. Předám slovo panu Tobiasi Baumanovi vedoucímu oddělení pro Rusko, východní, jihovýchodní Evropu, Turecko, Střední Asii eh, z Německé obchodní a průmyslové komory. Děkuji. Pokud možno, chtěl bych hovořit německy, aby všichni a takže všichni, kdo nerozumíte německy, si prosím vemte sluchátka. Děkuji mnohokrát za pozvání. Já tady nadnesu zejména perspektivu německé ekonomiky, ale to, co budu říkat, platí všeobecně, rozhodně pro Evropskou unii. Když se na to podíváme do detailu, tak eh, je to důležité jak pro Kazachstán, a tak samozřejmě pro státy členské unie. Kazachstán je pro evropskou, pro německou ekonomiku nejdůležitějším partnerem ve střední Asii. Ne vždy tak tomu bylo. Je to největší zemí, největší země střední Asie, která měla zpočátku nejlepší perspektivy. To byl Uzbekistán, který má více než 25 milionů obyvatel, ale Kazachstán na základě svého relativně liberálního ekonomického vývoje a na základě důsledného rozvoje sektoru plynu a ropy převzal vedoucí úlohu a v 90. letech eh, předhonil Uzbekistán. A momentálně více než 90 obchodu se Střední Ázií, tedy s bývalými sovětskými republikami, pokrývá obchod s Kazachstánem. Ostatní země jsou této věci v oblasti obchodu pouze marginální. Eh, ekonomika Kazachstánu se zakládá na surovinách. Asi 90 jsou produkty minerálních olejů, eh, tedy ropa, dále plyn a rovněž kovy. Německo má na bilaterálních obchodních vztazích podíl mezi 25 a 30 procenty. Ovšem není největším investorem v Kazachstánu. Největší investor v posledních letech bylo Nizozemsko 40 Francie 7,2%, Kanada a Čína, které eh, mají mezi 5 a 6%, procenty. a Německo obsadilo 11. místo 1,2%. Tedy Kazachstán je pro většinu eh, evropských eh, podniků zemí, kde prodávají své výrobky, ne kde je vyrábí. Je to ovšem jeden z nejdynamičtějších trhů v regionu a jeden z trhů, který roste nejsilněji. HDP eh, Kazachstánu ročně roste, tedy nyní po finanční krizi je to mezi 5 a 6 procenty. Dovozy EU do Kazachstánu 20, v roce 2011 eh, souply o 43%, exporty o 15%, bilaterální obchodní výměna mezi zeměmi EU a Kazachstánem ročně je ve výši 29 miliard eur. Pro Německo je to 6,2 miliardy. Exporty z Německa do Kazachstánu stoupají rychleji než importy z Kazachstánu do Německa. Minulý rok exporty plus 25%, importy z Kazachstánu plus 16%. A nyní, abych eh, toto nějakým způsobem usouvstažnil, v jakých eh, veličinách eh, se tady pohybujeme. Máme tedy 6,2 miliardy v Německu bilaterální obchodní výměny a Něm, Rusko má ovšem 75 miliard, tedy více než desetinásobek. Kazachstán je jako všechny země v regionu charakterizován velkou potřebou v oblasti technické modernizace infrastruktur, v oblasti modernizace výrobních procesů a v oblasti modernizace komunálních hospodářských systémů, infrastruktur, zdravotnické péče. oblasti v tomto směru to znamená, že Kazachstán, a platí to nadále i pro všechny země regionu, velmi zajímavý pro ekonomiky Evropy, které to také odpovídajícím způsobem využívají. Kazachstán, a říkal jsem to již na začátku, má likviditu a schopnost provádět a realizovat modernizační projekty a to proto, protože došlo k nárůstu a neustále dochází k nárůstu cen surovin. A Stejně tak velká je také závislost země na cenách surovin. I nárůst například v bilaterálních vztazích z kazašské strany je často podmíněn právě tím, jak se zvedají ceny ropy a plynu, ne tedy nárůstem objemu prodaných produktů. Deficity, které bych rád uvedl, jsou tyto. Samozřejmě této zemi, a slyšeli jsme to již od kolegů, bojujeme s málo transparentními rozhodujícími mechanismy a vládními praktikami, úzké propojení státní politiky a ekonomiky, vysoký stupeň byrokratických překážek a korupce. Máme velice slabý vývoj v oblasti malých a středně velkých podniků. Velké oblasti ekonomiky jsou ovládány monopoly či monopolními strukturami, které jsou organizovány soukromně, ale částečně je kontroluje i stát. Navzdory tomu v celkovém pohledu převažují šance a možnosti nad deficity. Strategie kazašské vlády spočívá přirozeně v tom, že se chtějí snažit se zbavit své závislosti na surovinách. Když hovoříme s kazařskými partnery, tak nám často říkají, že by rádi se stali zemí, která vyrábí, že by byli rádi atraktivní proto, aby se v jejich zemi mohla vytvářet nová pracovní místa a že by rádi diverzifikovali svou hospodářskou strukturu. Ale v mnoha oblastech Kazachstán pro toto není dostatečně atraktivní zemí. My vždycky říkáme, nejdříve třeba dobře nastavit rámcové podmínky. Kolik máme ještě času? Můj čas se již nachyluje? Ještě šest minut, dobrá. Čtyři minuty. Takže obtíž spočívá tedy v tom, že rámcové podmínky právě nejsou vhodné, nejsou dostačující. A že rozhodnutí, zdá tam investovat či ne, je prostě ekonomické rozhodnutí, ale kazašští partneři toto nechápou a mají pocit, že my máme jako Združení obchodních a průmyslových eh, komor nějakou možnost to jinak motivovat, ale tak to není. Dále eh, Spolková vráda eh, uzavřela s kazašskou stranou partnerství, abychom měli lepší přístup. Další věc, ještě bankovní krize, to je další věc, která nám i nadále dělá starosti a zatěžuje nás. Dále celní unie jistě má jisté dopady na budoucí přístup eh, k BTO. Děkuji. Děkujeme vám za vaše přispění. Předám slovo panu Džapu Vínenovi, který je náměstkem generálního ředitele Eh, Mezinárodní odborové eh, centrály ITUC. Eh, of... Děkuji, pane předsedo. Když prezident Kazachstánu, pan Nazarbajev, předložil své myšlenky k modernizaci Kazachstánu, bylo, tam, bylo to nazváno 20 kroků k univerzální pracovní společnosti, tak eh, jsme si samozřejmě kladli otázky, s kým těchto 25 eh, kroků podnikne. Mezinárodní odborová organizace eh, Konfederace odborů spolupracuje s, odborovými, s dvěmi odborovými organizacemi v Kazachstánu a obě dvě jsou tedy napojeni na ITUC ale eh, největší eh, je jedna organizace, která má 2,1 eh, milionů členů. Má také zástupce na regionální struktuře, na úrovni regionální a organizuje prý 38% je pracují, pracujících v Kazachstánu, potom je tam další organizace, druhá, která má 70 tisíc členů, které zastupuje a také je působí na úrovni regionu. Ehm, je tady sociálně ekonomická politika zcela eh, eh, jí dominuje vláda eh, a Myslím si, že je to tady ten systém velice komplikovaný a nepružný. Odbory nemají eh, žádné zkušenosti se sociálním dialogem mezi rovnocenými partnery, mají velký respekt před eh, zákony a eh, zákonným řádem a podle legislativy nemohou odbory hájit zájmy svých členů pracujících Eh, Kazachstán ratifikoval osm eh, organiz, eh, osm usnesení ILO, tedy Mezinárodní organizace práce, například z roku 98, kde bylo právo organizovat mezinárodní vyjednávání a to ovšem v praxi nic moc neznamená. Nedávná tragédie v oblasti Zanosy, kde 12 až 16 Zatím ještě nemáme jasné odhady, kolik lidí zde zemřelo. Ovšem zemřely tady e, zmíněné osoby e, v, se, v určitém konfliktu s orgány a bylo to způsobeno dvěmi faktory. Jednak eh, tady byl nedostatek respektování sociálních partnerů. Partnerů je tady dlouhá tranice prosazovat opatření bez vyjednávání velmi, eh, a velmi restriktivní legislativa. A druhý faktor je nekompetentnost všech partnerů v tomto konfliktu, protože odborové svazy byly příliš slabé, eh, neskušené, eh, měly obavy, jednat svobodně v nepřátelském a nejistém prostředí, kde jim hrozí velké sankce až extrémní sankce v případě, že zákony nejsou dodržovány podniky, zaměstnavatele eh, se chovají eh, velmi eh, nešetrně, nebyli připraveni na vyjednávání, nebyli ochotni k vyjednávání a dokonce i investoři do těchto společností mlčeli a nezasáhli. Byla jste obava, že by tento konflikt mohl vyvolat něco podobného jako arabské jaro v Kazachstánu a že by vlastně a právě proto použili velké násilí. Hmm. To, co se stalo v roce 2011, je také dobře eh, popsáno v nedávno zveřejněné zprávě Human Rights Watch a to, co tam je, můžeme plně podpořit. Největší odborový svaz v Kazachstánu, eh, nebo eh, svazy se snaží, snažili se vstoupit do vyjednávání, ovšem demonstrace se jim vymkly z kontroly pracující v nich neměli důvěru a e, vlastně opozice se ujala vedení v protestech. Trvalo to e, určitou dobu, e, než vedení odboru v Kazachstánu si uvědomilo, že budou potřebovat mezinárodní podporu, eh, také mezinárodní organizace práce a odbo- mezinárodních odborových eh, vztahů, aby se situace vylepšila, a aby tyto konflikty nebyly považovány za nějaký pouhý incident. Společně s experty eh, z Mezinárodní organizace práce jsme dospěli k závěru, že nepružné neprušný a omezený pracovní zákonník komplikuje právo na stávku. V podstatě nebylo možné legálně uspořádat stávku v Kazachstánu v posledních 20 letech eh, nezávislého Kazachstánu. Eh, expertní výbor ILO eh, na aplikaci úmluv ILO vyzval kazachskou vládu několikrát, aby pozměnili pracovní zákonník a ILO byli eh, vyzváni, a tady, byla tady výzva, aby eh, se tady dohoda o odborových svazech eh, upravila, aby se upravily různá pravidla v této oblasti. Nedávno vláda předložila návrh změn, pokud jde o legislativu upravující odborové svazy, ale zatím eh, to nevypadá dobře. Jsou tady eh, sice některá vylepšení, ale navíc jsou tady pravidla, která jsou dokonce přísnější, eh, pokud jde o fungování a vytváření odborových svazů a pokud jde o pořádání stávek největší eh, odborový svaz eh, v Kazachstánu, eh, který obvykle se tedy drží pravidel a zákona, jak je to v Kazachstánu běžné, nesouhlasí s touto legislativou a také protestovali proti stále většímu vměšování se úřadů do záležitostí odborů, ke kterému došlo po dramatu Umsanose. to nám dává určitou naději, že proces reformy odborového hnutí v Kazachstánu eh, skutečně započal. Mezinárodní organizace práce a Mezinárodní odborové konfederace eh, také uspořádali určitý workshop, pokud jde o spory v oblasti práce, práva odborových organizací a eh, největší odborové organizace se začínají více věnovat regionální úrovni než v minulosti, i když už je vlastně pozdě. Hmm. Uznání eh, odborových organizací Kazachstánu také na mezinárodní úrovni vedlo k celé řadě misí a byla vydána doporučení, aby se provedla reforma tak, aby odborové svahy, svazy byly opravdovou eh, demokratickou eh, záležitostí, aby sloužily pracujícím a nepodléhaly úřadům. Pokud jde o některé menší odborové iniciativy, eh, tak to nestačí, bude potřeba, aby velké odborové organizace prošly jistými velkými změnami, ovšem bez právního rámce, bez toho, že se bude respektovat právo na nezávislé odbory, tak pravděpodobně bude docházet eh, k velkým eh, problémům v oblasti práce v Kazachstánu. A pokud jde o eh, partnerství mezi Evropskou unii a Kazachstánem, tak máme největší zájem na tom, abyste byly demokratické a sociální standardy, eh, tak jak eh, eh, my je vnímáme v Evropě a tak, jak nejsou respektovány v Kazachstánu. Pokud je o rozvoj našeho partnerství, tak tady vyžadujeme důrazně určité podmínky respektování rezolucí ILO, mezinárodních standardů, a to jak na úrovni legislativy, tak i v praxi. Národní eh, legislativa eh, pravidla eh, pro odbory musí být dány do souladu s mezinárodními standardy a to nejenom literou, ale i skutečně. Děkuji. Děkujeme vám, pane Vínené předávám slovo. A také předsedání eh, tomuto zasedání, protože musím odejít eh, do výboru pro životní prostředí, kde budu hlasovat. Předávám tedy předsednictví kolegyni Líze Jakoncári. Prosím. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji našim hostům, kteří zde promluvili a podělili se o své odborné eh, znalosti. Bylo velice zajímavé si vás vyslechnout a jako zpravodajka pro vyjednávání o dohodě o partnerství a přidružení. Už teď eh, vidím, že jsme na správné cestě s našimi doporučeními. abychom mohli finalizovat kompromisy se stínovými zpravodaji. Na naš, v našem březnovém usnesení i nyní v našich doporučeních vždy zdůrazňujeme, že pokrek, pokrok ve vyjednávání o dohodě o partnerství a přidružení musí být dopro, doprovázený politickou reformou a jasným závazkem pro lidská práva a demokracii. To je jedním z detailů doporučení. A my jsme hádali o podporu v právním vzdělávání, a e, ve vzdělávacích výměnách, v asistenci a, a v poskytování vedení. E, se zaměřením na akční plán Kazachstánu pro lidská práva, který dosud není implementován. Několik klíčových bodů. Jak zmínila paní Marlena Ruel, je tu otázka vnitřní a vnější bezpečnosti. Kazachstán by mohl převzít vedoucí úlohu eh, v stabilitě a bezpečnosti v celém regionu, ale právě o to jde. Tam, kde vnější a vnitřní bezpečnost se setkávají a ovlivňují se, se zdá, že Kazachstán pochopil eh, tuto věc a že už vyhlásil svou touhu, eh, jak bylo patrné z jeho mezinárodních prohlášení. Nicméně implementace tohoto plánu byla ohrožena a je tu Eh, nesoulad mezi deklarovanými eh, plány a provedenými akcemi. Tato politika je autoritářská a je vedená z hora dolu. A to eh, se projevuje jevy, které jsou nalezitelné i jinde na světě. Nyní je otázka, jak může jednat Evropská Unie, která je eh, největším eh, partnerem investičním eh, Kazachstánu, tak aby Kazachstánu pomohla zajistit prostřednictvím skutečných demokratických postupů bezpečnost, aby byla posilována rovnost mezi obyvateli, byly vytvářeny rovné příležitosti pro občany, aby byla zachována lidská práva, aby byla um, zachována také práva mladých a byla jim dána příležitost. Naše, eh, jedna naše vysílací stanice se ptala, jak myslíte, že bude vypadat Evropská unie za deset let. A já bych chtěla položit podobnou otázku našim hostům. Eh, jak vidíte situaci eh, Kazachstánu ve střední Asii za deset let? Jak si představujete budoucnost Kazachstánu? Možná, že to je moc složitá otázka, kterou se tedy zabývám ve své mysli já. Eh, eh, policy eh, Nelze tolerovat mučení. Jak podle vás Evropská unie může pomáhat Kazachstánu, aby bylo zaručeno, že případy mučení nebudou již více opakovány? Jaká opatření je zapotřebí přijmout? A domníváte se, že Evropská unie zde má nějakou úlohu? Jsem si jistá, Jak vím, je tady velvyslanec Kazachstánu a možná, že pan velvyslanec by mohl také odpovědět na mé dotazy. Uh, perhaps uh, Mr. Uh, Mrs. Alde from Alde Group. Možná paní Nikolaj z Alde, že by mohla promluvit, eh, hlásila se slovo jako první. Děkuji vám, paní předsedající. Já velice vítám toto zasedání. Myslím, že velice plodné a přináší velmi zajímavé informace, je velmi vyvážené také. Což je nepochybně správný přístup eh, k této věci. Bohužel celá situace kolem Kazachstánu je velice delikátní, ačkoliv eh, nesdílíme a nepodporujeme eh, celou řadu rozhodnutí eh, vedoucích představitelů této země. Jsou to naši partneři, jak už uvedli také experti. Kazachstán je partnerem EU a také mnoho členských států je partnerem a musíme tedy tuto realitu brát na vědomí. Abychom dosáhli příznivého výsledku, musíme být schopni také uznat, že Kazachstánu dochází k pozitivním věcem. Ohledně té kritické situace týkající se horníků, je, jsou tu některé právní záležitosti. Naši e, prioritou je samozřejmě právní e, zacházení. A mnoho osob, včetně mě, se vyslovilo v rámci usnesení za e, osvobození nebo tedy propuštění z vězení o něch e, uvězněných e, aktivistů. Jde nám o to, aby již nedocházelo k podobným zadržováním a vězněním aby se jednalo transparentně, aby nebyli zadržováni novináři a další aktivisté související s, s touto takzvanou krizí. a já jsem vždy byla pro, když eh, jsme eh, když jsme žádali, aby někdo dodržoval naše eh, hodnoty, tak abychom se sami účastnili spolupráce. A budu velice ráda, když se nám podaří tedy dosáhnout uzavření této dohody. Pokud nebude zde takovýto přístup, tak se objeví větší riziko a to, že celý projekt integrace celého regionu do eh, struktur eh, nedopadne dobře a já si myslím, že to si Evropané nepřejí, protože kdyby se to stalo, tak bychom žádali potom o více ještě o lidská práva a dodržování právního státu. Evropská unie je jediný aktér, který doposud dokázal přivést ke změně. Abychom si však udrželi tuto pozici, nemůžeme jen kritizovat, musíme také konat. Já jsem proto, aby vznikla mise, eh, která by se zabývala zjišťováním fakt v Kazachstánu a jak se tedy eh, zachází s aktivisty, novináři, tak abychom žádali tedy o lidská práva, o právní stát a to je všechno třeba podpořit konkrétními činy. A zejména to platí také pro Kazachstán. Děkuji vám. Stínová zpravodajka za ALDE, paní Nikolaj, musí odejít. Proto jsem jí předala slovo a nyní předám slovo panu velvyslanci. Pane velvyslanče, má to slovo. Honorable Chairman, thank you very much. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Chtěl bych vás požádat, abyste mi udělila slovo až po diskuzi. Je to možné? I'm sure that it's possible. Jsem si jistá, že to samozřejmě možné je. A nyní dávám slovo paní Kiel Nielsen, paní zpravodajce. Děkuji. Dodívám se, že toto setkání je velice důležité a jsem velmi ráda, že jsme si vyslechli experty, kteří promluvili a kteří nám tady načrtli velmi pestrý a zajímavý obrázek situace a děkuji jim za to. Jsem velice ráda, že je mezi námi pan Zoftis, který byl propuštěn z vězení a jsem tím spíše potěšena, že je nás tady mnoho v parlamentu, kteří jsme usilovali o jeho propuštění. Takže jsem velmi ráda, že ho mohu osobně pozdravit. Ovšem, chtěla bych se vrátit ke skutečnosti, že je mnoho vězňů svědomí v Kazachstánu, kteří by měli být také propuštěni. Nová zpráva o SCE a Eh, Národně demokratického institutu zmiňují konkrétně proces s panem Kozlovem a já osobně eh, se cítím tímto procesem dotčena. Proč? Během eh, nebo jednoho slyšení, které jsem organizovala ve Štrabursku v listopadu 2011, tak jsem pana Kozlova pozvala, aby se účastnil tohoto slyšení a on během tohoto slyšení byl konfrontován s eh, něčím, eh, co uvedl a jeho prohlášení eh, se cituje, byla vlastně udělaná, udělán určitý přepis jeho vystoupení a je vlastně toto vystoupení používáno jako určité hanobení jeho státu Kazachstánu v zahraničí. A já musím říct, že to je opravdu skandální. Musíme proti tomu rezolutně vystoupit na našem eh, demokratickém schromáždění, eh, v našem parlamentu. Eh, organizujeme velice otevřené debaty. A dnes opět tady máme pana velvyslance z Kazachstánu, to je velmi dobré, ale přítomnost zástupců různých států to by, mělo, to by nemělo vést k tomu, že dojde k nějakému zatýkání a k procesům, protože jinak bychom opravdu museli tato eh, setkání vést se zavřenými dveřmi. My jsme tady zvyklí na demokratické postupy, na, trampar, na transparentnost, je to pro nás velice důležité, velmi nám to leží na srdci a je tady pan velvyslanec a já doufám, eh, že eh, vezme na vědomí mé slova a bude si je přesně pamatovat a ostatní kolegové podpoří tento postup. Požadujeme, aby pan Kozlov byl velmi rychle propuštěn. Připomínám, že na slyšení ve Štrasburku byl také novinář pan Vilněvský, který byl dále eh, později také zatčen. Nyní byl osvobozen ale pokud pokaždé, eh, když si tady vyslechneme nějaké svět, svědectví obhájců lidských práv, eh, oponentů politických stran a nebo novinářů, tak to spochybní celé naše fungování. Takže já bych chtěla skutečně eh, alarmovat všechny mé kolegy proti tomu, co se tady děje a něco takového už se dít nesmí. Děkuji. Děkuji. Souhlasím s vámi. Next. Další řečník je paní Jegle za EPP. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat všem řečníkům, kteří dosud vystoupili. Zejména bych chtěla poděkovat našim pěti hostům v rámci našeho slyšení, kteří nám poskytli velice široký a podrobný pohled na vývoj a na současnou situaci v Kazachstánu. Pokud hovoříme o dohodě o partnerství a spolupráci, a to by mělo být v podstatě základem pro naše dnešní slyšení, tak eh, musíme zvážit to, že již od roku 99 tuto dohodu máme. A že doposud eh, to sehrálo důležitou úlohu a že nyní obě strany, jak evropská, tak kazašská, si přejí, abychom tuto dohodu prohloubili, zlepšili a rozšířili. A z tohoto pohledu je pro mě rozhodující to, že v konečném důsledku obě dvě strany mohou z této dohody v důležitých bodech mít užitek, že tedy můžeme společně pokročit a to znamená, že se musíme setkávat jako rovný s rovným a že se musíme navzájem respektovat. Myslím si a Zaznělo to tady v podstatě ve veškerých příspěvcích mých předřečníků, že je třeba se soustředit na dvě věci. Jednak na sociální situaci občanů v Kazachstánu a tady děkuji zejména panu Vínenovi, který jasně vysvětlil, co je v pohybu, co pokročilo a kde ještě zůstávají problémy. Na tomto poli se musí tedy eh, pracovat i nadále. A ráda bych se o nyní zeptala, do jaké míry se odbory zasazují o práva veškerých pracujících osob v Kazachstánu. Já jsem se doslechla, že eh, se velice upřednostňují pracovníci v ropném průmyslu a ostatní lidé, kteří vykonávají také těžkou práci, například v zemědělství a tak dále, nejsou takto upřednostňovány, že se na ně tak trochu pozapomíná a že pracující lidé v Kazachstánu to nevidí tedy příliš pozitivně. Oni říkají, že lidé, kteří pracují v ropném průmyslu, vydělávají mnohem více peněz a říkají, že mají stejné právo na to, aby byli stejným způsobem zohledňováni a respektováni. Takže to by byla má otázka. Ne. Já, já samozřejmě uznávám, že v v Kazachstánu existuje politická vůle zlepšovat věci v oblasti lidská práva, eh, sociální práva a práva pracovníků a že samozřejmě na druhé straně je to velice obtížné a to v tom kontextu, že lidé stále ještě očekávají stabilitu a bezpečnost jako přednostní věc a že lidé se cítí ve svých rodinách bezpečně a to je propojeno i s takovými otázkami, jako je bezpečnost potravinová. Myslím si, že návrh naší paní zpravodajky, ke kterému jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, je dobrým základem a že v poslední době jsme vedli celou řadu dobrých rozhovorů a debat a že se nám jistě podaří nalézt dobré kompromisy a mít nakonec dobré řešení. Pro mě je důležité, abychom v rámci takovéto dohody zohlednili jak lidská práva, tak eh, zásadu právního státu, tak zásadu správného řízení a demokratizace. Pro mě je důležité vzdělávání a mladí lidé. My bychom se na toto měli soustředit a jako evropští poslanci bychom si měli například zvážit to, jak například v rámci současných vyjednáváních o rozpočtu bychom mohli se více věnovat programu Erasmus a podívat se na to, jak by mohl být využit pro tento region. Ekonomická situace, hovořilo se o tom, Eh, tam je celá řada otevřených otázek, týká se to také obchodu a investicí. Kazachstán není pouze důležitou zemí pro Evropskou unii v oblasti energetiky. Je to centrální zemí uprostřed, uvnitř Střední Asie, a to jak z otázek z oblasti ekonomiky, energetiky, dopravy, životního prostředí také drog, zajištění hranic s ohledem na drohy a také lidských práv. Proto musíme brát tuto dohodu vážně a musíme učinit vše, co je v našich silách, aby pro obě strany tato dohodla e, eh, přinesla odpovídající užitek. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Dalším řečníkem vám Mebl Uh, thank you very much uh, and thanks to... Děkuji vám. Děkuji také všem, kdo zde již promluvili. Um, bylo nám to velice užitečné k tomu, abychom si učinili obrázek o Kazachstánu. Uh, vyjednávání o posílené dohodě o přidržení spolupráci se musí také zakládat na tom, co se děje konkrétně v Kazachstánu, zejména o souvislosti s lidskými právy, demokratickými právy, právy dělnictva a právě pracujících a je třeba, abychom se drželi toho, což bylo dohodnuto v parlamentu v březnu. E, je třeba, aby pokrok e, e, v vyjednávání z tohoto všeho vycházel. Je třeba vyjasnit, že já nepochybně nemám v úmyslu ukládat evropské hodnoty nikomu Často e, slýcháme takovouto obhajobu od kazašské vlády, že Evropa jim ukládá evropské hodnoty. Když jsem byl v Kazachstánu, tak e, požadavky po skutečných demokratických právech, e, po svobodných odborech, po právu na shromažďování, svobodu projevu, to jsou požadavky, které pocházejí ze spoda od běžných lidí, pracujících rodin. To jsou tedy požadavky, které přicházejí a při těchto vyjednávaních eh, je tu nesmírně důležitá volba pro Evropskou unii. Neboli zda komerční zájem a geostrategické a politické zájmy převládnou nad slovními závazky k právnímu státu, demokratickým právy, eh, právy eh, pracujících a podobně. Chtěl bych říci, že mm, mezinárodní odborová organizace ETUC má v tomto velice důležitou úlohu aby pracující v Kazachstánu měli podporu. Naším úkolem bude eh, zjistit, zda došlo k pokroku v těchto oblastech. A myslím, že vyplývá jasně z to zpráv, že k tomuto pokroku za poslední rok nedošlo. Naopak kvalitativně šla situace dolů, zhoršila se, došlo eh, k masakru. A to byl skutečně takový milník vláda je za to zodpovědná, pak to jsou ty, od, ty rozsudky, které padly nad těmito eh, lidmi, kteří eh, se účastnili oné eh, manifestace. Byli to pracovníci těch ropných nalezišť, kteří nyní uvádějí, že došlo docházelo k mučení, došlo tedy k masakru. A potom to masakru došlo k ofenzivě proti opozičním silám. Jak to teď vidíme například u soudu s Vladimirem Kozlovem, a dalšími metody, které jsou využívány při těchto soudech. Jak už o tom hovořila kolegyně Nielsen při o tom, že docházelo k napíchnutí e, telefonu e, různých svědků nebo aktivistů a odposlouchování. E, byly problémy s překlady, s průkazností materiálu, které byly použity. Eh, tento soud se konal v únoru, což bylo ještě před tou krizí, ale tím to dělá ještě horší, protože eh, to ukazuje, že nyní je legální propouštět pracovníky, kteří um, protestují nebo stávkují. Musíme tedy velice bedlivě situaci sledovat a možná takovou otázku, kterou bych chtěl eh, nyní vyslovit, došlo k celé řadě významných tvrzení, včetně toho, že v Itálii eh, proti italské ropné společnosti dochází tedy k trestnímu řízení a také Deutsche Post a, a eh, DHL a dalšími. Takže musíme toto velice bedlivě sledovat dál. Thank you. Děkuji. Náš čas je omezen. Pan Rouček je dalším řečníkem. A poté dám slovo panu velvyslanci. A posléze budou mít hosté ještě příležitost odpovědět na dotazy. It's been mentioned... Ano, bylo zmíněno, že Kazachstán od roku 2010 je členem OBSE. A na eh, helsinský proces ze 70. let vidíme, že v těch dnech zde byly tři takzvané koše. Ten první byl politický a strategický, další ekonomický, tedy obchodní, eh, hospodářská výměna a ten třetí to byl košík lidských práv a občanských práv. A to byl způsob, jímž tehdejší takzvaný západ jednal s východem. Myslím ale, že ten proces byl velmi úspěšný. Kdyby úspěšný nebyl, tak bych tu asi dnes neseděl vzhledem k tomu, že pocházím z bývalé komunistické země. A myslím, že OBSE a tyto principy jsou správným nástrojem k tomu, jak tyto tři prvky spojovat. Máme politické, strategické, bezpečnostní zájmy a podobně tyto zájmy mají i středoazijci a kazaši. Ano, přejeme si obchodovat a oni si to také přejí, ale také si přejeme vidět zlepšení lidských práv, občanských práv, práv pracujících a tak dále. Ale jak je tomu při jednání s jakýmkoliv autoritářským režimem, musíme být realističtí a musíme se snažit jednat vyváženě. Děkuji eh, panelistům za to, že předložili své Eh, názory o všech těchto úrovních a oblastech, ale protože jsme politici, tak víme, že eh, žádný proces neprobíhá ve váku. My nejsme sousedi Kazachstánu. Eh, s Kazachstánem nesousedíme ani se Střední Asií. To jsou jiné státy, jako třeba Rusko. A proto bych chtěl požádat naše panelisty, zda by nám mohli říci, jak se dívají na dopad toho, co se děje v Rusku pro Kazachstán a na snahu Rusů a Kazachů e, zaměřit se na euroazijskou integraci. E, jakou celní unii například chtějí? S Ruskem nebo s kým? Protože to bude mít samozřejmě dopad i na naše vzájemné vztahy. Moje otázka se tedy jasně vstojí na naše panelisty. Jaký dopad bude mít euroazijská Eh, integrace, kterou prosazuje Rusko a také kazašské vedení na naše vztahy s Kazachstánem. Děkuji. Pan Tanok. Prosím, stručně. Já se omlouvám, přišla jsem pozdě. Chtěla jsem nechat zaměři, z, zapsat, že ECR je pro podporu silnějších vztahů s Kazachstánem a EU. Pro ty, kdo tu byli před minulém funkčním období, tak ví, že jsme byli, že naši kolegové měli první zprávu, která by eh, byla pro partnerství s Kazachstánem a eh, tento výběr hlasoval pro. Já bych tedy souhlasil s tím, že alespoň zeměpisně je Kazachstán naším sousedem, mohl by být dokonce považován i za součást té oblasti evropské. A vidíme, že se jim tam daří eh, některé pozitivní kroky, jako například soužití, mírové a harmonické soužití muslimů a křesťanů. Eh, dochází na mnoha místech k nedorozuměním a eh, sporu mezi těmito komunitami. Měli bychom také je pochválit za to, jak, si, jak se staví proti džihadovskému terorismu. Víme, že mají uran, že mají ropu a další přírodní zdroje jako součást dohody šangajské spolupráci eh, bychom eh, měli eh, být umírnění a bylo by dobré, aby, aby nás nepřešla na těchto místech například Čína. Je pravda, že Kazachstán není rozvinutou západní demokracií, musí ještě mnohé vykonat, systém spravedlnosti je selektivní Samozřejmě všechno ještě není eh, dostatečné, ale jsou eh, to případy tedy ze země, která ještě eh, potřebuje naši podporu a na základě svého sovětského dědictví vystupuje dobře, mají například dlouhou tradici sufistů, mají dobrý postoj vůči náboženství, Eh, samozřejmě, že eh, my, ačkoliv jsme jako politická skupina tedy přáteli Kazachstánu, tak se nějak nestydíme kritizovat to, co není dobré eh, v lidských právech a v občanských právech. Děkuji. Na plenárním zasedání je luxusem, když můžete hovořit dvě minuty. A nyní tedy, pane velvyslanče, mohu říct, že i vy máte příležitost mít dvě minuty, zatímco naše hosté jen jednu minutu. Prosím, pane velvyslanče, máte slovo. Thank you, honorable chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych uvedl, že tento seminář, který zorganizoval Evropský parlament, je velice zajímavý. A dnes jsme se tady vyslechli celou řadu aspektů vztahu Evropské unie a Kazachstánu. A protože jsem do své role velvyslance Kazachstánu byl jmenován teprve nedávno, tak eh, v ní mám svou misi jako eh, úlohu veškeré tyto informace, toto poselství sdělovat eh, Kazachstánu. A samozřejmě chci naslouchat všem, všem poslancům, všem expertům eh, v těchto oblastech a eh, kteří eh, tady dnes přednesli zajímavé informace a jsem ochoten ke všem kontaktům, které prohloubí ve vzájemné pochopení, výměnu informací, třeba pokud jde o pozice a záměry vlád. Všichni vědí, a bylo to dnes také řečeno, že naše země se nachází uprostřed procesu modernizace, e, transformace, e, pokud je o demokracii, e, politiku, ekonomiku a náš vývoj vnímáme jako dynamický a uvědomujeme si, jak důležité jsou pro nás vztahy s Evropskou unii máme politickou vůli eh, vyjednávat dohodu o partnerství a přidružení konstruktivním způsobem, tak, aby to přineslo oběma stranám dobré výsledky. Samozřejmě nás ještě čeká cesta k dosažení mm, této dohody, ale eh, chtěl bych eh, potvrdit, že chceme spolupracovat a chceme, aby Kazachstán byl spolehlivým partnerem mezinárodního společenství. Děkuji. Děkuji. Vítám vás v Bruselu. A nyní uděluji slovo našim hostům. Nejprve má slovo pan Jáb. Jedna minuta. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. 40 pracujících v Kazachstánu je organizováno v odborovém hnutí, eh, v odborových hnutích, se kterými eh, spolupracujeme. Týká se to všech odvětví a platy v tom ropném odvětví jsou větší než jinde, ale eh, různé okolnosti to vysvětlují. ITUC si plně uvědomuje svou zodpovědnost a práce s pracujícími v Kazachstánu bude vycházet z mm, našich principů, to znamená, že vlastně půjde o nezávislost odborů, tak aby mohli přijímat svá vlastní rozhodnutí a organizovat se tak, jak eh, jim bude připadat nejvhodnější. Děkuji. Pan Tobias Baumann. Děkuji, Možná dvě poznámky k lidským právům a dvě poznámky k euroazijskému hospodářskému společenství. Je samozřejmostí, že nemůžeme obchodovat pouze se zeměmi, které jsou demokratické a které jsou v našem smyslu eh, spravovány transparentně. To každý ví, nikdo to také nepožadoval. Jsem ovšem přesvědčen o tom, že intenzifikace hospodářských vztahů by se měla odehrávat v kultuře, respektive vnáší do odpovídající země jistou kulturu, ovšem trvá to. A že v tomto smyslu v podstatě můžeme hovořit o demokratizaci a e, transparentnosti, které jsou takto podporovány. Společně s našimi ekonomickými vztahy e, vnášíme do země také například školení a vyškolování pracovníků, vzdělávání takže jsme si relativně jistí, že v této oblasti přicházíme s pozitivním příspěvkem. Co se týče euroazijského hospodářského společenství, je jasné, že Rusko se snaží o to, aby vytvořilo nový ekonomický blok a e, znovu kontrolovalo region alespoň relativním způsobem. E, zažili jsme v rámci celní unie, že ty země, které tam jsou spojeny, tedy Rusko a Kazachstán, převzalo 86 celních předpisů Ruské federace, i když to pro ně nebylo vůbec výhodné. Je třeba to tedy sledovat dál. Jedná se o relativně nový nedávný vývoj. Musíme se tedy podívat na to, jak bude vypadat další institucionalizace tohoto společenství států a jak se ty jednotlivé země navzájem s na různé politické a ekonomické otázky dokážou nebo budou schopny shodnout. E, nyní toto hodnotit by bylo předčasné. Děkuji. Děkuji a předávám slovo paní Andreje Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Mám tři poznámky. Eh, nejprve eh, bych se chtěla vrátit k otázce, kterou jste položila na začátku. Jak si myslíme, že bude vypadat situace v Kazachstánu za deset let, eh, tedy jaké jsou současné trendy? Obávám se, že pokud ty současné politické trendy v Kazachstánu přetrvají, tak za deset let tady eh, bude eh, stát tvrdého, eh, tedy stát zákona a řádu, ale který by byl liberálnější než teď, že, že to tak asi nebude. Takže co bychom mohli udělat pro lepší situaci? Jsem velice skeptická, pokud jde o návrh aby Kazachstán byl součástí evropské politiky sousedství. Já si nemyslím, že by to byla pobídka eh, pro eh, nějaké výrazné politické změny v Kazachstánu. Eh, viděli jsme to také v rámci OBSE během předsednictví Kazachstánu. Tehdy jsme viděli i k určitému zhoršení reform nebo provádění reform i když tam bylo spousta velkých deklamovaných záměrů a plánů, ale ve skutečnosti k tomu nedošlo. Pochybuji tedy o tom, že tímto způsobem můžeme poskytnout Kazachstánu skutečné účinné pobídky. K ničemu to nepovede. Proto bych navrhovala, abychom se drželi eh, toho, že ďábel se skrývá v detailech, neboli bude nutné, abychom pečlivě eh, sledovali věci, které se dějí v kazachské společnosti. To by bylo potřeba například mnohem aktivněji monitorovat politické záležitosti, politicky motivované eh, násoudní řízení, procesy, být aktivním pozorovatelem v kazachské, kazašské politiky, museli bychom být ochotní zasáhnout, nebýt příliš drženliví a neměli bychom se zamotat do relativistické argumentace. Samozřejmě, že nechceme vnucovat hodnoty. Jde o to, že to jsou hodnoty, ke kterým se Kazachstán alespoň na papíře sám hlásí a my bychom eh, měli být ochotni eh, tady eh, třeba vstupovat i do konfliktu při hájení těchto věcí. Děkuji a slovo má pan Evgenij Šovic. Šovtis, děkuji. Stručně, pokud vláda zasahuje proti umírněné politické opozici, která vlastně nějak neprojevuje žádné násilné kroky, tak potom vlastně vláda vlastními rukami vytváří vákuum a toto vákuum zaplní radikální extremisté, extremistické skupiny, což se už v tuto chvíli v Kazachstánu projevuje. A s ohledem eh, na eh, stažení eh, tedy opozičních stran, tak to bude ještě vážnější. Nejenom pokud jde o prosazování demokracie a lidských práv, je to otázka bezpečnosti. Je potřeba tady mít eh, umírněnou sekulární opozici, eh, nezávislá média, obhájce lidských práv, aby mohli vystupovat proti ohrožení bezpečnosti ze strany extremistických skupin. A toto není nejlepší způsob, jak eh, ty věci eh, řešit, to, jak se to tam děje. Děkuji. A slovo má paní Marlene Laruel. Velmi stručně k otázce eh, evropské otázky, tedy roli Evropy, pokud jde o otázku bezpečnosti. Já si myslím, že v Asii tam se sleduje spíše Afganistán a, možný, eh, možný vnos drog a tak dále. V tuto chvíli ovšem vzniká prostor pro Evropu, aby eh, tady měla jiný eh, přístup. Vycházelo by se eh, z domácích možností bezpečnosti a stability. Jde o akce vlády v oblasti bezpečnosti. Mělo by se na to apelovat a mělo by se požadovat, aby se vylepšila transparentnost ve správě státních orgánů, které jsou pověřeny otázkami bezpečnosti, protože jinak bude stabilita Kazachstánu v příštích letech ohrožena. Děkuji za toto slyšení, za naši rozpravu. Děkuji našim řečníkům i kolegům, poslancům a jsem si jistá, že tento hearing přispěje také do, naší, do našeho usnesení a do našich úvah. Je to velmi důležité. Toto partnerství poskytuje mnohé příležitosti a řeší různé výzvy, jak jsme si vyslechli. Dále bych chtěla poděkovat eh, Mezinárodnímu partnerství pro lidská práva eh, za účast na našem slyšení. Děkuji také předsedovi Rady pro lidská práva. Děkuji vám. Děkuji všem našim hostům, kteří vystoupili, za to, že byli ochotni podělit se s námi o svůj pohled na věc. Přestože jsme měli málo času, tak diskuze byla velice plodná. Děkuji. Meine Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Dámy a pánové, prosím, usaďte se. Ja. Dnes budeme mít diskuzi, která se týká iniciativy naší zpravodajky paní Ojuland. Týká se to její zprávy. Je to doporučení radě týkající se zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnického. Těch, kteří tam byli zapojeni, či nesou odpovědnost, to není nic nového, je to známý případ. Mnoho poslanců a dalších osobností se vyslovilo pro omezení cest a zmrazení kont ruských úředníků, kteří byli zapojeni do případu Sergeje Magnického. Eh, americký kongres eh, rovněž zvažuje takovýto krok a podobné kroky se zvažují i v parlamentním schromáždění OBSE. Evropský parlament se tímto rovněž zabývá a má pocit, že toto je právě příklad, jak se politicky využívá právo v Rusku. Já bych připomněl, že je zde celá řada aspektů, které nás vyzývají přímo k tomu, abychom v této otázce byli aktivní. Vidíme, že dnes zde máme pana Plaudera, pana Sio a další hosty. To jsou ti lidé, kteří se intenzivně zabývali eh, případem pana Magnického a eh, se společno, společností, pro kterou pracoval. A on se dostal do potíží právě v souvislosti se společností, pro kterou pracoval. Nakonec to bohužel skončilo jeho smrtí. Eh, týká se to tedy ehm, zastoupení z této společnosti v Moskvě. Tam vlastně ruské ministerstvo vnitra provedlo jistá šetření a toto téma na pořadu jednání nemáme poprvé. Navrhuji, abychom si eh, tak eh, šest, či na 6 či na 7 minut vyslechli pana Blaudera, kterého tímto zde srdečně vítám. A potom bychom si vyslechli stínové zpravodaje za jednotlivé frakce. Měli bychom rovněž dát možno vyjádřit zástupci SVČ, eh, aby nám poskytl své rady a doporučení v tom směru, co bychom měli učinit. Ve svých dokumentech máte také usnesení Evropského parlamentu z 13.9. a jsem rád, že v našem středu mohu přivítat jako hosta Miguela Kazianova, což je bývalý ministerský předseda Ruska. Já zde srdečně vítám a nejbych poprosil pana Plaudera, aby se chopil slova. Um, <clears throat> uh, um, Pane předsedo, vážené členky a členové výboru pro zahraniční věci, děkuji za příležitost k vám promluvit. Není to poprvé, co zde hovořím. Evropském parlamentu. Byl jsem tu pro, při několika příležitostech ohledně případu pana Magnického. Většinou znáte detaily případu, takže já bych dnes chtěl hovořit o tom, co budeme dělat na základě kroků přijatých ruskou stranou. Několik fakt. Eh, někde by se měla objevit moje prezentace. Sergej Magnický zemřel téměř před třemi eh, lety, byl zadržen eh, a zemřel ve vězení. Máme zde obrázky a fotografie, které ukazují, jak s ním bylo zacházeno. Zemřel na bytí, byl také mučen ve vazbě. Tento Případ je možná nejlépe zdokumentovatelný případ eh, porušování lidských práv eh, v Rusku. Je to dobře zdokumentováno proto, že předložil on sám 450 stížností. Dobře zdokumentoval on sám svůj případ. Víme dokonce, kdo to udělal. Víme o něm všechno. Eh, jména jsou popsána. Eh, lidé se podepsali pod dokumenty jeho zadržení, jeho bytí, že eh, máme dokumenty o tom, že žádal o eh, lékařské vyšetření, kdo to odmítl. Tady je 60 men na seznamu. Ty byly připraveny Helsinským výborem a 59 z nich bylo zbaveno viny a ten, který byl tedy souzen, byl ten, kdo byl na té úplně nejnižší úrovni, byl to eh, lékař a eh, byl tedy obviněn eh, z nedostatečné péče nebo zanedbání péče. My jsme tlačili na mnoho případů v Rusku a opravdu celá řada osob byla tedy zbavena viny. O co tedy vlastně jde? O čem je tento případ? Chtěl bych zdůraznit, že toto nebyl žádný zločin týkající se náboženství, ideologie, eh, ale šlo tam o peníze. Sergej Magnický zjistil eh, začlenění mnoha vládních úředníků, kteří byli zapleteni do ukradení 230 milionů eh, dolarů vládě. Když se na to přišlo, tak byl tedy uvězněn, mučen a nakonec tedy zemřel. Je to tedy finanční eh, trestná činnost, na kterou přišel. Vidíme, jaké spravedlnosti se vám v takových případech dostane. Také jsme zjistili, že největší problém u Karpova, což je mm, eh, člověk, který u sebe uchovával dokumenty využité právě k té krádeži, ehm, měl roční plat 7200 eh, dolarů a byl pevnice obrovský eh, majetek. Také jsme zjistili, že Kuzněcov, který také se účastnil tohoto případu a podepsal falešný případ zrčení Magnického, měl 10 200 dolarů ročně jako plat nicméně měl jako a jeho rodina měla majetek ve výši 3 milionů dolarů. Také jsme zjistili, že paní, která eh, dala příkaz eh, k, eh, k pokrytí určitých mm, kaus, měla také mnohem větší příjem, než jaký byl ospravedlněný na základě jejího platu. Manžel této paní měl 38 milionů dolarů a také v sedmi eh, evropských eh, zemích eh, bylo požádáno o to, aby byly zmraženy prostředky těchto osob. Jeden z největších deníků nebo tedy titulů, které se zabývají investigativní žurnalistikou, no, Nová gazeta a také Financial Times zjistili, že tato kriminální skupina ukradla celkem 800 milionů dolarů. Také bylo zjištěno, že tyto osoby související s případem rády cestují. Stovky cest podnikly eh, po Evropě. Pokud tedy eh, nelze ovlivnit spravedlnost v Rusku, co udělat se spravedlností mimo Rusko? Je samozřejmé, že když tyto osoby mají peníze a chtějí cestovat a cestují do Evropy, tak co by mohla udělat Evropa? Evropský parlament reagoval, přednesl uslesení e, v prosinci 2010, v prosinci 2011 a pak v květnu tohoto roku a žádalo o Ehm, sankce vízové pro osoby související s tímto případem. A žádal Evropskou radu Evropskou komisi, aby v tomto tedy pokročila, jenže nic se nestalo. V době, kdy Evropský parlament se zajímal o tento případ, už sedm dalších zemí a dvě mezinárodní organizace také žádali o sankce pro případ Magnitsky. Bylo to mnoho Eh, mnoho různých eh, organizací, kromě eh, mezinárodních orgánů. Řekl bych, že o to tež žádá také ruská opozice. Zde máme obrázky, máme fotografie. Bývalý náměstek předsedy vlády Michal Kasjanov a další e, žádali přesně o tu samou věc. Podporovali sankce proti osobám souvisejícím s případem Sergeje Magnického. Co by tedy EU měla učinit? Evropská unie by měla vytvořit seznam úředníků, e, kteří byli zodpovědní za smrt Magnického a za e, soudní krytí tohoto případu a také za šikanování jeho matky a vdovy. Na Tyto lidi by měla uvalit eh, zákaz poskytování víz, eh, zmrazit jejich finanční prostředky a jejich eh, bezprostředních rodinných příslušníků, které mohou mít v Evropské unii. Měli by žádat Rusko opět a znovu, aby Rusko provedlo důvěryhodné a nezávislé vyšetření týkající se všech aspektů tohoto případu. A využít magnic, případ Magnického také jako příklad pro další případy porušování lidských práv, protože Magnický je jedním ze stovek případů k dalším závažným porušováním lidským právům dochází nadále. O tom teď nechci hovořit, ale doufám, že Sergejova smrt ušetří mnoho dalších životů. Děkuji. Děkuji vám, pane Brode. Předám slovo paní Ojuland, naší zpravodajce. Um, Děkuji, pane předsedo. Abych navázala na to, co bylo řečeno, chtěla bych vyzvat kolegy, aby se k nám připojili dnes večer, kde eh, budeme mít Budeme promítat film, eh, kde se budeme zabývat tímto tématem. A já doufám, že už se všichni dostali pozvánku na tuto událost a pokud jde o e, zprávu a doporučení, tak bych řekla následující od července, kdy tento výbor poprvé diskutoval o této záležitosti, tak jsme e, slyšeli informace od různých e, politických skupin a také jsem se několikrát setkala s různými kolegy, diskutovali jsme o této otázce a Nakonec eh, jsme dostali 11 pozměňovacích návrhů eh, k usnesení. Většina z nich jsou pro mě přijatelné. Jsou tady dva pozměňovací návrhy, které mi působí eh, určité pochybnosti, nebo mám nad tím otazník, neboli nemohla jsem přijmout pozměňovací návrh 10, a to proto, že je tady jednak jazykový důvod, protože vlastně se tady opakuje první část eh, odstavce, který už tam je, ale je tam ještě jeden druhý důvod, protože by to mohlo omezit hm, kroky vlád členských států při rozhodování o vízových restrikcích a nebo zmrazení majetku, zmrazení aktiv. A e, pan Protačevič například, tedy e, ten pan Protačevič předložil tento pozměňovací návrh a já bych ho chtěla vyzvat, aby stahnul tento pozměňovací návrh, protože já ho nemohu podpořit. Potom Druhá drobnější otázka, to je pozměňovací návrh číslo 11, ale tady myslím, že se s panem Protaševičem, který je autorem i tohoto pozměňovacího návrhu, se dohodneme, aby stahnul jedno slovo, eh, slovo shared. Myslím si, že není eh, dobré hovořit o sdílených hodnotách Evropské unie a Ruska, protože tak tomu v současnosti není. Ale pokud toto slovo odstraníme, tak potom bude toto usnesení a jeho doporučení silnější a eh, vlastně to připomene Rusku jeho povinnosti. Děkuji. Slovo má pan Protaševič z Vroclavy. Děkuji, pane předsedo. Rád bych zareagoval na to, eh, co říkala předřečnice. Ano, diskutujeme o obou pozměňovacích návrzích. Možná, že začnu raději tím, který bude jednodušší. Tím myslím pozměňovací návrh 11. Když jsem předkládal tento návrh a měl jsem tam uh, sdílené hodnoty, uh, tak jsem měl na mysli hodnoty, které Evropská unie a Rusko sdílí, protože takových hodnot je tam mnoho. Ale možná v kontextu této zprávy eh, to není úplně vhodné slovo. Já jsem měl na mysli globální hodnoty, Eh, jsou to lidská práva, základní svobody a právní stát, které, které kde by to možná mohlo být špatně pochopeno. A nebude problém pro naši frakci, abychom hlasovali pro pozměňovací návrh paní Ojuland, tedy že bychom to slovo shared, sdílené, vypustili. Pokud jde o pozměňovací návrh 10, tak eh, jsme o tom už diskutovali během našeho přípravného setkání. A myslím si, že případ Magnicky je jednoznačný. A nechci říkat, že by tam byly pochybnosti v souvislosti s jinými případy. Ovšem, takové diplomatické sankce, jako je zákaz víz, zrušení víz. A to je něco, co by mělo být považováno jako řešení eh, poslední instance. A proto jsme navrhli, a není to pouze mé eh, stanovisko, ale stanovisko kolegů v rámci EPP, ten pozměňovací návrh ukazuje, že povzbuzujeme radu, aby se stejně chovala i v jiných případech. Ale e, tyto sankce zákazu víz, to je něco, to je opatření, které by mělo být e, používáno pouze v nejkrajnějším případě. A my bychom se tady měli ponechat naději, že tyto otázky mohou být vyřešeny e, s ruskými úřady a, a vládou diplomatičtějším způsobem. Na takovou cestou, která by Evropě vyhovovala více a aby nebylo potřeba použít tento typ sankcí. Ale souhlasili jsme s tím, že přistoupíme na změnu a místo toho, abychom tam měli Clear Evidence. Je tady uvedeno, že to bude nejkrajnější opatření v případě, že se bude jasný důkaz, že byl spáchán určitý trestný čin, tak eh, to by se dalo možná vykládat eh, trochu jinak. Není to úplně jednoduché, jednoznačné. Tam e, není jasné, jestli máme čekat na ruské úřady, aby nám předložili nějaký jednoznačný důkaz. E, tak naivní přece nejsme. Takže když tam budeme mít přesvědčivý důkaz, to znamená, že by to mohl být důkaz poskytnutý jinými organizacemi, jako jsou nevládní organizace, humanitární eh, organizace, Rada Evropy nebo někdo podobný, tak potom by to znamenalo, že nám to stačí, že eh, to stačí Evropské unii, radě, a k tomu, aby byla přijata taková opatření, jako navržena v případě Sergeje Magnického. Takže vypustíme slovo shared, tedy ty sdílené hodnoty, bude tam jenom, to tam nebude, a uděláme uh, tam tu drobnou změnu a místo clear evidence tam budeme mít convincing, přesvědčivé důkazy. Nyní pan Sala. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Vítám stanovisko zpravodajky, stejně tak tedy jako celá naše politická skupina sociálních demokratů. Myslím si, že případ Sergeje Magnického je jedním z nejlépe zdokumentovaných případů porušování lidských práv a, a soudních, vlastně nezákonných soudních postupů Myslím si, že Evropská rada eh, by měla eh, zvážit velmi seriózně zmrazení majetku a zákaz eh, přidělení víz v tomto případě. Je to velmi důležité. Odpovídá to pozici Evropského parlamentu, kterou jsme přijali ke zprávě pana Vocna na toto téma. Tedy chceme používat cílené sankce. Je to velmi důležité, je to důležitý nový nástroj, který máme, nástroj, který může vést k hmatatelným výsledkům, aniž by eh, se tedy zcela přerušili bilaterál, porušili bilaterální vztahy. Proto to podporujeme. Těch, eh, podporujeme i pět ostatních pozměňovacích návrhů, které zde byly předloženy. Eh, tedy všechny ty pozměňovací návrhy, které se týkají jsou pře- přímo případu, případu pana Sergeje Magnického. Ostatní nepodporujeme, protože s tím přímo nesouvisí. Myslím si, že návrh zprávy je velmi dobře koncipován, je, je eh, stručný a přesný a eh, naše politická skupina text podpoří. Herr da unsere Pane předsedo, protože naše pozměňovací návrhy, které se týkaly zejména doplnění a upřesnění zprávy, protože byly akceptovány paní zpravodajkou, tak to zde nebudu komentovat a budu se soustředit na politické hodnocení tohoto případu. Případu, se kterým se zabýváme již dlouhou dobu. Není to tragický jednotlivý případ, jak se to snaží, eh, jak si vysvětlit prezident Putin. Je to eklatantní, typický kriminální případ, který je eh, velice dobře zdokumentován. Smrt Sergeje Magnického ukazuje, jak státní korupce a svévolná justice dokážou dokonce eh, dojít tak daleko, že zavraždí osobu. A protože veškeré sliby ruské strany, že případ došetří, nebyly dodrženy, celé se to tahne, protahuje, nešetří se to. Tak proto si myslím, že Evropská unie by měla zaujmout jasný postoj. To znamená, že nenecháme zločince přicestovat do Evropské unie a že zmrazíme jejich konta a rovněž zabráníme jim hospodářským aktivitám na našem území a to i aktivitám jejich dětí. A říkám na stranu SVČ, protože oni se bojí, že by ruská strana přestoupila k protiopatření. Já si myslím, že toto jsou prázdné hrozby, že pouze hrozí tím, že nenechají vcestovat do Ruska úředníky Evropské unie. Protože na evropské straně nemáme obdobný případ, ne, nemáme tedy kor, skorumpované zločince v mm, oblasti evropských úředníků. Ruská strana eh, schvaluje restriktivní zákony, aby omezila občanskou společnost a vůbec nic nečiní proti korupci a proti svévolnému zacházení jejich vlastních úředníků. Děkuji. Také naše politická skupina silně podporuje tento argument usnesení a myslím, že to příležitosti, abychom zdali hold panu Brownerovi, který, který nám um, ukázal, jakým způsobem je možné bojovat za spravedlnost i eh, ohledně případu Sergeje Magnického. Děkujeme za to, co vykonal v této oblasti. Toto usnesení pro nás bude takovou příležitostí také eh, mnoho národních eh, parlamentů, se kterými tedy už jsme se mohli o tomto mohli jsme o tom diskutovat, mají podobný názor. Měli bychom tímto způsobem využít onu soft sílu, kterou máme jako Evropský parlament. Minulý týden jsme diskutovali o Azerbajdžánu v Evropském parlamentu na eh, plenárním zasedání o politických eh, záležitostech, o politických vězních, jak bych to řekl, nyní na Ukrajině o paní Timošenko. A celý ten eh, bývalý sovětský svaz jako by se nyní pohyboval směrem od demokracie lidských práv ke ke státu, kde dochází k, ke korupci, kde jsou oligarchové. A opravdu si musíme klást otázku, zda tyto země, jako je Rusko, mohou zůstat v Radě Evropy, což má být e, organizace založená právě na právním státu a dodržování e, zákonů. E, a Eh, oni spolupracují se Soudem pro lidská práva ve Štrasburku, takže mi to připadá velmi zásadní otázka. Eh, když se v určité zemi, tak velké zemi, jako je Rusko, nedodržuje právo a eh, právní stát, jak to, že to pořád ještě je, tato země stále je členem Rady Evropy. To si myslím, že může být využito jako takový příklad toho, jak můžeme postupovat nejen v ohledu Ruska, ale i v jiných ohledech pokud toto bude mm, úspěšné jako prostředek, tak se podle toho můžeme řídit. Naše politická skupina bude podporovat určité pozměňovací návrhy. Já nevím, do jaké míry v této oblasti sdílíme nějaké hodnoty, takže také jsem proto, aby to nebylo slovo share. Pan Landsbergis. Děkuji, pane předsedo. Usnesení je dobré a nezbytné. protože eh, navýšují se problémy se soudním systémem v této zemi. Poslední eh, návrh, eh, pozměňovací návrh číslo 10, vypadá jako špatně napsaný. Za prvé, je tam dvojí podmíněnost opatření. Za prvé tam, kde jsou je situace dobře zdokumentovaná, dobře zdokumentovaný důkaz, jednoznačný důkaz se uvádí v tomto pozměňovacím návrhu. Jako bychom se omlouvali, že zmiňujeme eh, nějaká opatření restriktivní. Co se týče Eh, opatření chápaných jako krajní. Co to ve skutečnosti je? Podle pana Putina. Musíme. Eh, eh, musíme říct, že pokud je něco krajní opatření, tak nic zatím už neexistuje. Takže by to mělo být správné nebo oprávněné opatření, patřičné opatření ne krajní. Zavést opatření jako opatření se tedy žádá. Co to je za způsob vyjadřování? Proč se nás všechny snaží v parlamentu dovést takovémuto textu. Já bych byl raději pro ten původní text. A pokud liberálové podporují původní text, tak ať socialisté zůstanou ve svém návrhu osamoceni. To je vše. Next speaker Andrikine. Paní Andrikine, Děkuji, pane předsedo. Sergej Magnický byl zabit 16. listopadu 2009. V naší výroční zprávě o lidských právech ve, světle, ve světě Evropský parlament přijal v prosinci 2010, a tehdy jsem byla zpravodajkou dokumentu, eh, usnesení a tam je odstavec právě o Sergeji magickém Žádáme osvět, eh, ruské úřady, aby patřičně vyšetřili tento případ a aby byl dán průchod spravedlnosti. Také jsme prohlásili, že pokud toto se nestane, budeme uvažovat o zákazu udělování víz pro ty, kdo jsou za to zodpovědní a také zmražení jejich eh, finančních prostředků či kapitálu. Uplynuly dva roky a myslím si, že to je víc než dost dlouho na to, aby vyšetřili patřičně případ a aby zodpovědné osoby byly pohnány před spravedlnost. Takže já vítám návrh usnesení eh, od paní Kristine Olujent a jsem připravena je podpořit. Pan Kelam. prezidente. Děkuji, pane předsedo. Toto je eh, velice dobré usnesení a děkuji eh, za ně paní Ojuland. Není tolik o Rusku, o našich vztazích s Ruskem, jako o důvěryhodnosti EU samotné. Doposud, cokoliv se stalo v Rusku, Tradičně jsme se vyjadřovali, jako máme obavy, nebo přikládáme důraz tomu, aby se situace napravila, ale nebyli jsme dosud ochotni eh, způsobit eh, skutečnou eh, bolest. Nečinili jsme krok vpřed. A teď máme příležitost. Vysocí úředníci eh, Ruska nevěří Rusku samotnému a investují raději než v Rusku v Evropě. Takže to je takový zranitelný bod. A naše sdělení by mělo být ne, že budeme váhat. Musíme zůstat sjednocení a musíme jasně podpořit principy a hodnoty, ke kterým se přihlásilo Rusko a podepsalo je. Ruská vláda je podepsala. Jedině tímto způsobem můžeme pomoci ruským občanům, ruské občanské společnosti a konečně i ruské vládě, aby se změnila k lepšímu. Další řečník. Thank you very much. Uh... Tarant. Děkuji, také podporuji tento návrh usnesení, eh, toto a mám ale dotaz na spravodajku. Očekáváte rychlé vyplnění? Eh, těchto cílů, eh, rychlé akce a nebo eh, frenetickou aktivitu bez jasných výsledků. Myslíte si, že se bude o stejný seznam osob, jaký byl předložen panem Bronnerem? a nebo by tam měli být také další lidé, kteří mají vysoké posty, kteří jsou skutečně zodpovědní za to, že ten stávající systém vytvořili. Nejen, aby tam byli ti, kdo teď vykonávají eh, tento systém. Poslední řečník, pan Zala. Prosím stručně. Mám jen jednu připomínku na vyjasnění. Uh, k tomu, co říkal pan Landsbergis. Tento text eh, týkající se krajního opatření nepochází z dílny socialistů, ale je to od pana Protaševiče z EPP. Děkuji. Now, Mr. Pulk of the EES. Eh, nyní prosím pana Pulka eh, z SVČ. Rád bych hovořil o čtyřech věcech. Za prvé je to doporučení. Toto doporučení je velmi významné, je součástí konzistentního sdělení, které eh, tedy uvádí Evropský parlament k tomuto případu a poukazuje na význam tohoto e, případu a e, na to, jaký význam tedy přikládá Evropský parlament i řešení podobných případů je zapotřebí, aby případ Magnický byl dořešen. Za druhé, z naší strany SVČ společně s komisí a s vysokou představitelkou trvale žádáme Rusko, aby provedlo patřičné vyšetření případu, a to na všech úrovních možné diskuze a setkávání e, s ruskými představiteli, i včetně schůzek na nejvyšší úrovni. V poslední době jsme o tomto hovořili při konzultacích eh, o lidských právech 22. července. Možná si vzpomenete, že v širším kontextu se o tom hovořilo, když vysoká představitelka hovořila před parlamentem o eh, spravedlnosti v Rusku. V dubnu tohoto roku pan Von Rompuy napsal list tehdejšímu eh, ruskému prezidentovi Medveděvovi, což byl eh, bezprecedentní krok. A konkrétně žádal, aby dosa- bylo dosaženo pokroku v případě Magnického. A žádal o tři věci ruskou stranu, aby došlo k komplexnímu vyšetření tohoto případu, aby bylo e, dokončen ten soudní případ Magnického a aby bylo ukončeno šikanování Eh, vdovy a matky po eh, zemřelém. SVČ bude nadále využívat mechanizmy, které má k dispozici, aby vynakládala tlak na ruskou stranu. To mě vede k třetímu bodu. Proč to děláme? Máme tři dobré důvody. Za prvé, jedná se o případ samotný a jeho, um, a jeho povahu, jak už to tady uh, řečníci eh, vyjádřili. Je to případ lidských práv a lidské důstojnosti a eh, jedná se zde o porušování hodnot eh, Evropské unie. Za druhé jsme také přesvědčeni, že Rusko musí mít zájem na vyřešení tohoto případu, který se stal symbolickým pro stav soudnictví v Rusku. Je to takový lakmusový papírek pro eh, stabilitu a bezpečnost investic v Rusku a je to signálem pro evropské podniky a investory, kteří takto vidí, do jakého prostředí eh, by šli. A také vidím, si myslíme, že je v hlavním zájmu Evropské unie, aby Rusko bylo ekonomicky eh, stabilní a životaschopné a aby uchovávalo právní stát. Viděli jsme, že došlo ke krokům z ruské strany, došlo k jakési omezené otevřenosti ruské vlády, ochotě odpovědět. Prezident Medveděv eh, eh, o tomto bodu jednal a vedl vyšetřování, nebo tady eh, žádal o vyšetření. Víme, že prezident Putin v prvním veřejném interview jako prezident také zdůraznil potřebu, že toto vyšetřování by mělo postoupit dál. Mělo by to však být následováno jasnými kroky ze strany Rusů. A to mě vede k poslednímu bodu, který chci zmínit, a to je jak dál. Velice pečlivě zkoumáme návrhy Evropského parlamentu a také jsme zaznamenali diskuzi o restriktivních opatřeních ze strany Spojených států. Dovolte mi, abych poznamenal v tomto kontextu, je důležité mít na paměti, že využití sankcí jako nástroje ve Spojených státech a Evropské unii e, vypadá jinak. A také politické prostředí, ve kterém působíme, je jiné. Jak už bylo vyřčeno, restriktivní opatření jsou velice citlivým nástrojem a měly by být využity jen v konkrétních e, specifických případech a v souladu z, eh, z pravidly, která máme v Evropské unii. Opravdu by to mělo být takové eh, krajní opatření. A vyžaduje to také eh, mm, podporu ze všech hlavních měst EU. E musíme tedy podle mého pokračovat v tlaku ohledně tohoto případu i podobných případů a musíme využít veškeré nástroje, které máme k dispozici a doufáme, že také se nám bude dařit zajistit, že tento případ bude zasazen do širšího kontextu politického a sociálního prostředí v Rusku. Toto prostředí v nás vyvolává obavy, často jsme o tom diskutovali a mnohokrát už eh, jsme to tu uváděli. Děkuji. Paní Kristina Ojuland, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Než dojdu k závěru samotnému, ráda bych požádala pana Pulče, eh, o to, aby odpověděl na dotaz, který přinesl pan Taran. Co se stane dál? Pokud budeme nadále využívat i stávající, ta stávající opatření, tak myslím, že v tomto kontextu to to opravdu neodpovídá eh, současné aktivitě Evropského parlamentu nebo těm návrhům doporučení, o kterém nyní diskutujeme. My už v tomto doporučení nehovoříme o těch doposud užívaných opatřeních, protože ty už jsme využívali vůči Rusku po mnoho let. Nyní jde o kvalitativně jinou záležitost. My navrhujeme aby eh, SVČ toto eh, zvážilo a probralo to mm, vážněji, seriózněji, eh, aby byly na vědomí myšlenky, které zde dnes byly předneseny. Pan Buš? Přejete si odpovědět? Děkuji. Bude to velmi stručné, jak už jsem uvedl budeme bedlivě sledovat doporučení Evropského parlamentu, jakmile tedy bude přijato, si jej důkladně pročteme. A na základě toho uvidíme, jaké další kroky mohou být podniknuty. Můžeme nadále tlačit na Rusko, využívat stávající nástroje, které máme v tuto chvíli k dispozici. Nemohu spekulovat o žádných dalších krocích, protože to záleží na rozhodnutí členských států a také na politických rozhodnutích. Děkuji, kolegové. Chci připomenout, že budeme hlasovat zítra o tomto bodu. Pokud mohu, pane předsedo, jako závěr bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří pracovali a nadále pracují na tomto tématu a abych velice stručně odpověděla panu Tarantovi Eh, záleží na tom, jaké budou, členské, jaké budou kroky těch členských států. A je naším společným eh, úkolem a zájmem, aby tato doporučení, po té, co budou přijata na plenárním zasedání, nebyla ponechána někde stranou. Ale musíme spolupracovat velice úzce mm, mezi politickými skupinami, protože to je skutečně multipolitický politická záležitost. Nejedná se jen o záležitost jedné politické skupiny. Jako mm, poslanci máme celou řadu nástrojů a možností ovlivňovat kolegy například v národních parlamentech. Musíme připraveni také vynakladat tlak na naše národní vlády. A samozřejmě se těším na spolupráci s SVČ eh, také v těch dalších krocích. Děkuji. Další bod, situace v Sýrii. Vítám zde pana Hugo Mingarelliho, výkonného ředitele pro Severní Afriku, Blízkého východu, Blízký východ, Arabský poloostrov, Irán, Irák. Stay, stay where you are. No, I can't, I can't live without you.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 colleague, for our discussion. Vážení kolegové, eh, nyní budeme diskutovat o další situaci v Sýrii a v tomto rámci jsme sem pozvali pana Hughese Mingarelio, kterého jsme již představili a dále eh, tady máme také pana Selima Jenelea, velvyslance Turecka pro Evropskou unii. Eh, je tady opravdová tragédie, mnoho lidských obětí a napětí v tomto regionu neustále roste. Nezávislá mezinárodní komise pro vyšetřování situace v Sýrii eh, vydala včera svou zprávu. Rozsah a frekvence porušování eh, lidských práv v Sýrii roste 19 tisíc osob, civilistů, z velké části bylo zabito v Sýrii a nyní e, dochází e, k porušování práv e, a k zákrokům proti civilistům každý den. Civil, civilní obyvatelstvo a mnoho uprchlíků potřebuje podporu a Evropská unie vydala dalších 50 milionů euro, které uvolnila jakožto humanitární pomoc pro civilní obyvatelstvo v Sýrii. Je to krize, která si vyžaduje naléhového politického řešení, které by umožnilo demokratickou transformaci této země nejenom kvůli Sýrii, ale kvůli stabilitě celého regionu. Nejprve udělím slovo o panu Minkarelimu, výkonnému řediteli ESVČ, aby eh, nás seznámil s úvahami ESVČ o situaci v Sýrii a potom eh, předáme slovo o panu velvyslanci. Děkuji, pane předsedo. Je samozřejmě potěšením pro ESVČ, eh, že eh, jsem byl přizván, abych se účastnil této diskuze o dramatických událostech v Sýrii ve vašem výboru. Jak víte, tak máme dvojí cíl. Chceme co nejrychleji ukončit masakr. A opravdu je zde vyvoláván strach, když vidíme, kolik je zde mrtvých, 26 tisíc mrtvých a další oběti eh, přibývají a musíme okamžitě reagovat, abychom ulevili trpícímu obyvatelstvu. ESVČ se zaměřili na devět prioritních os, které bych velmi stručně popsal. Abychom ulevili trpícímu obyvatelstvu, je potřeba zvýšit humanitární pomoc. Jistě víte, že Evropská unie až dosud je největším dárcem celkovou částkou 222 milionů eur. Opakuji, Evropská unie je největším dárcem humanitární pomoci s částkou 222 milionů eur. Ovšem to nestačí. Komise rozhodla, eh, že zvýší své úsilí v příštích dnech, tak aby eh, pomohla jednak vnitřním uprchlíkům eh, uvnitř Sýrie a i uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu a Iráku. Takže v těchto obou oblastech bude zvýšeno úsilí v nadcházejícím období. Samozřejmě je potřeba pomoc různých dárců koordinovat a za tímto účelem příští týden v New Yorku na okraji generálního schromáždění bude setkání dárců humanitární pomoci za předsednictví paní komisařky Georgeva, kde se bude jednak jednat o zvýšení pomoci tím, že se budou mobilizovat další dárci, především ze zemí zálivu, eh, které se zatím nezapojily dostatečně. A dále by měla být zvýšena koordinace tak, aby humanitární pomoc byla nasazena co nejefektivněji. Blíží se zima a jak víte, v zimním období utrpení uprchlíků a vysídlených osob se zvyšuje. Je tedy potřeba, abychom toho dělali více a lépe, abychom poskytli těmto trpícím úlevu. Eh, dále, podpora sousedním zemím. Jednak humanitární pomoc, protože víte, že v Turecku a Eh, Jordánsku jsou určité tábory a potom v Libanonu a Jordánsku jsou uprchlíci také v městských aglomeracích a je potřeba jim poskytnout pomoc, ale zároveň je potřeba pomoci také sousedním zemím Jordánsku a Libanonu, tak, aby mohli čelit riziku politické destabilizace Jordánsko a Libanon z důvodů, které všichni znáte, jsou eh, zeměmi, kde je situace eh, křehká a je potřeba zajistit, aby přítok uprchlíků neprohloubil politickou nestabilitu. O to usilujeme a eh, minulý týden jsme se snažili poskytnout další podporu těmto zemím, především v oblasti zdravotnictví a vzdělávání pro ty, kteří zde hledají útočiště a zároveň e, v koordinaci s Pejrutem a Damaškem e, se snažíme učinit všechna opatření, která jsou nutná, aby nestabilita těchto dvou zemí nebyla ještě více e, prohloubená, tedy aby stabilita nebyla ohrožena těmito přílivy utrplí, uprchlíků. Vedle ESVČ je tady také zároveň podpora v rámci OSN. Máme tady pana velvyslance Brahimiho, a víte, že poskytujeme veškerou podporu také Kofi Ananovi. To se týká také pana Aktara Brajmiho, Vysoká představitelka se s ním několikrát skontaktovala i kvůli tomuto tématu a setká se s ním i příští týden v New Yorku. Už jsme informovali o tom, že si přejeme zachovat eh, přítomnost OSN v Damašku a naše delegace, která je ještě otevřená, stejně tak jako eh, tři eh, velvyslanectví členů Evropské unie, budou k dispozici panu Primiu, aby mu poskytli veškerou podporu. Je tady tedy plná podpora pro něj. Další čtvrtá osa Opozice bohužel je fragmentovaná, všichni víme, jaké jsou k tomu důvody a e, vysoká představitelka a ESVČ se tady spojili s hlavními zástupci opozice, aby je přesvědčili o tom, že je potřeba vytvořit společnou platformu e, a aby vypracovali projekt v fungování po odchodu Asada. Tito lidé představují nejrůznější velmi odlišné ideologie, různá náboženská vyznání a samozřejmě mají právo na to, aby e, zůstali e, v odlišných politických formacích, ale pokud tady má dojít k nějaké transformaci, tak potřebujeme, nebo je potřeba, aby se spojili. A my jsme tady zorganizovali různá setkání e, hlavních zástupců opozice, a Národní srdské rady a požádali jsme, aby vytvořili společnou platformu a řekli jsme jim, že je podpoříme tak, jak bude v našich silách, podporujeme také Arabskou ligu, kde v Káhyře byla různá setkání, také ve snaze pomoci opozici vytvořit společnou platformu. Samozřejmě požadujeme po opozici, aby Eh, uklidila všechny menšiny, protože je důležité, aby všechny menšiny, alavité a, a, a také křesťané, aby věděli, eh, že po eh, pádu Asada nebude uspořádán žádný hon na čarodejnice, ale že zde vlastně bude náboženská a etnická svoboda. Dále, pátá osa, chceme přerušit zásobování režimu Tady už bylo 18 eh, setkání, které se zabývaly eh, sankcemi. Ministři se setkali eh, před týdnem na Kypru, ministři, zahranič, ministři zahraničních věcí a požádali nás, abychom se zamysleli nad dalšími sankcemi, pracujeme na nich a samozřejmě je potřeba snažit se přerušit zásobování režimu, tak aby nemohl pokračovat ve své mašinérii šestá osa eh, prohloubení dialogu. Eh, bylo eh, několik for, kde byla snaha vypracovat podmínky politické transformace, jednak v Sýrii, tam potom v Ankaře, Istanbulu, v Paříži a příští týden bude jedno setkání v New Yorku. Je tam skupina hlavních přátel Sýrie, a, a bude tam a, také státní tajemník USA. A potom e, i v Ženevě byl vypracován dokument, e, který vyhovoval i těm zemím, e, které se obtížně připojují, tedy Rusko. Je to něco, co bychom měli udržet při životě. Dále je tady také iniciativa prezidenta Mursího, egyptského prezidenta, který eh, se rozhodl pozvat Iránce, eh, Turecko, Egypt eh, a další v rámci takového kvartetu pro Sýrii. A toto by mělo Asádovi pomoci tedy v odchodu a Dále bylo také setkání v Káhyře, kterého se Saudiané neúčastnili. Eh, Minister zahraničních věcí eh, Saudské Arábie je nemocen a proto se nezúčastnil tohoto setkání, i když tam mohou být i jiné důvody jeho nepřítomnosti. Přesto si myslím, že je to iniciativa, která si zaslouží naši pozornost, protože pokud Arabská, eh, Saudská Arábie, Turecko, Irán a Eh, a mm, Egypt, pokud se sejdou, tak tady to jsou ti, kdo mohou ovlivnit tento kontakt. Takže je zajímavé, abychom eh, nestráceli ze zřetele tuto iniciativu a eh, abychom velmi pečlivě sledovali to, o čem se v této formaci diskutuje. Dále je tady sedmá osa, o e, kterou nás požádalo několik členských, e, několik států, a to je to, co se týká beztrestnosti a zodpovědnosti pachatelů e, trestných činů hovořili jsme o tom, že beztrestnost je nepřípustná. Je několik členských států, které nás eh, požádali, abychom se obrátili na Mezinárodní trestní tribunál. A o tom se diskutuje, není, eh, nemá cenu to zakrývat. Někteří říkají, eh, že demokratická transformace by mohla spočívat v tom, že vlastně Asad odejde a že potom bude uvězněn a zbytek svého života stráví hm, tímto způsobem ale není tady zatím jednota. Ovšem je zřejmé, a vysoká představitelka to říká naprosto jednoznačně, nebude beztrestnost pro ty, kteří spáchali válečné zločiny a zločiny eh, proti eh, humanitě. A v rámci Evropské eh, rady, Rady pro lidská práva OSN, tak tam byly vydány závěry a v těchto závěrech je uvedeno, že jsou zde různé věci, které poukazují na to, že syrský režim se dopustil válečných zločinů a porušení lidských práv. Eh, ovšem musíme říci, že opozice eh, také není zcela bez poskvrny, protože eh, tady jsou jistě také věci, které bychom jim mohli vyčítat. Osmá osa spolupracovat na přípravě období po Asádovi a tady jsme vytvořili skupinu, která se zabývá otázkami eh, obnovy. Spolupředsednictvím je Německo, Evropská unie je tam tedy řádně zastoupena a hodnotíme, jaké jsou škody, které způsobil 18-měsíční konflikt. Zabýváme se tím, jak by mohla probívat probíhat obnova a, ekonomi- a také obnova hospodářství. Tady velmi intenzivně spolupracujeme se všemi dotčenými stranami a potom přichází devátá osa, devátý bod a to je samozřejmě Rada bezpečnosti OSN. V tomto ohledu panuje velká frustrace, protože Rada OSN Rada bezpečnosti OSN nebyla schopna přijmout rezoluci, všichni víme z jakých důvodů, a přitom by bylo velice důležité takové, takovou rezoluci, rezoluci přijmout, rezoluci, která by odsuzovala eh, režim Asada eh, a, a eh, vyzývala ho k tomu, aby ukončil svou vládu. Takže proto je velice důležité mít rezoluci Rady bezpečnosti. Ale víte, že dva stálí členové jsou proti. Potom jsou tady některé člen, někteří členští, členské státy, které eh, nejsou zcela přesvědčeni. Musíme tady tedy eh, spolupracovat s Lavrovem a eh, s Čínou. Musíme se snažit vytvořit společnou pozici, která by umožnila, aby Rada bezpečnost přijal rezoluci. To tedy několika slovy oblasti na kterých pracuje vysoká představitelka a ESVČ. Není to uspokojivé, protože masakry pokračují a my si uvědomujeme, že je potřeba toho udělat více. Ovšem narážíme na překážky, ovšem doufáme, že také s vaší pomocí se nám podaří e, v příštích týdnech je překonat. Děkuji, to bylo excelentní jako obvykle. Pane velvyslanče, potřebujeme e, vaši pomoc v diskuzi e, o uprchlících eh, za hranicemi Sýrie eh, a potřebujeme znát eh, náhled turecké vlády na to, jak je možné ukončit konflikt v Sýrii a umožnit demokratickou transformaci. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě velkou ctí zde být hostem Evropského parlamentu. Je to veliká příležitost, jak už řekl pan Mingarelli. Já se budu snažit neopakovat to, co uvedl, ale navázat na jeho body. Chci vám říci, jak my vidíme situaci týkající se Turecka. Jde nám o dvě věci. Za prvé o Syrii v regionu a také o naše vlastní zemi. Víme, že situace se hned tak nezlepší, spíše se zhoršuje. Každý den vidíme, že dochází ke krutostem, zabíjením a máme svázané ruce, což nás frustruje víc a víc. Režim je stále zoufalejší. Také vyvolává obavy, protože nevíme, co někdy udělá tento režim. A to nám tedy eh, poskytuje určité možnosti, na kterými přemýšlíme. Také v nás vyvolává obavy, co se stane pak. Až toto všechno skončí, co se bude dít. Víme, co se stalo s jinými nebo v jiných zemích v tomto regionu. A jsme, eh, teď máme obavy, co se bude dít poté, abychom na to byli také připraveni. Může dojít eh, k rozdělení podle etnických linií, podle linií víry. O tom všem se zmiňoval pan Mingarelli a je to také naší obavou je tu spousta syrských uprchlíků nebo syřanů, kteří žijí v naší zemi. A k tomu se ale vrátím za chvíli. My si přejeme, aby Syrie zůstala v celku, aby její teritoriální celistva zůstala zachována. Chceme, aby měla eh, zvladatelný transit, mm, přechodný plán. A ještě, abych zopakoval jednu velice důležitou věc. Nepřejeme si ani etnické, ani náboženské rozdělování v této zemi. Ohledně opozice, ano, je zapotřebí, aby si sedli dohromady, aby někdo svedl dohromady. V této zemi nikdy opozice nebyla. Proto je teď obtížné je nějak um, uspořádat, organizovat. Ti, kdo bojovali v Sýrii, samozřejmě um, měli děli potíže s lidmi, kteří bojovali zvenčí Eh, takže my si přejeme, aby došlo k inkluzivnímu vytvoření opozice, aby tato opozice do sebe začlenovala všechny skupiny a uskupení, které v zemi eh, takto jsou aktivní. Tam myslím, že by mělo dojít k pokroku, ale nějakou dobu to potrvá a my doufáme, že tento proces bude možné urychlit. Ohledně mezinárodního společenství Ano, jsme proti těmto krutostem, ale naše eh, ruce jsou svázány. Eh, eh, v Radě bezpečnosti to nefunguje tak, jak by mělo. Vždycky jsme žádali potom, aby nedocházelo jen k sankcím, ale také akcím na ochranu Syřanů. Je tam, jsou tam tisícovky mm, vnitřních uprchlíků, vysídlenců. A víte, že byla opozice na Radě bezpečnosti vůči takovýmto krokům. Co se týče situace v Turecku, jak už jsem uvedl, je víc než 80 tisíc ehm, uprchlíků v Turecku. To číslo by dosahlo 120 tisíc, ale zhruba 30 tisíc přes 30 tisíc se jich mezi tím vrátilo. Žijí v zhruba 12 táborech, další čtyři se budují jsme schopni zvládnout zhruba 96 tisíc eh, eh, obyvatel Syrie eh, žijících na našem území. Ale nevíme, jak dlouho ti lidé u nás budou muset zůstat. Blíží se zima. A třeba, že na to lidé často nemyslí, i my v Turecku míváme tvrdou zimu. Může být opravdu veliká zima, velmi chladno. A my nevíme, jak dlouho tedy tito uprchlíci u nás zůstanou. Máme obavy o jejich e, blaho a také e, víme, že zapotřebí jim poskytnout různé služby, jako vzdělávací služby nebo třeba internet. Už jsme utratili více než 200, 200 milionů dolarů. Víme, že lidé také mají příbuzné na druhé straně hranic a jsou tedy jsou to turečtí občané, kteří přicházejí zpět a jsou vítáni. Tyto prostředky pra, eh, však doposud nestačí. Mezinárodní společenství eh, by mohlo udělat více, kdyby mělo více prostředků a očekává se, že učiní více. Jsou to ale určitá omezení eh, týkající se pomoci z EU. My vítáme jakoukoliv pomoc, která přichází. ať už je to prostřednictví organizací anebo jedinců. Potřebujeme ale více pomoci. My se snažíme vše zvládnout sami, ale musíme se připravit na nejhorší, protože se může situace vymknout z rukou, přichází stále více uprchlů. Snažíme se pomáhat Syřanům přímo na hranici, ještě předtím, než opustí syrské území. Snažíme se s nimi sejít už na samotných hranicích s Tureckem, poskytnout jim nezbytné potraviny a další uh, předměty, které mohou potřebovat. Jednou z největších obav je nárůst, eh, možný nárůst terorismu v naší zemi, v Turecku. Eh, Syřani eh, v současné době poskytují útočiště PKK a poskytují jim pomoc, podporu. A syrský režim využívá PKK. Nejde tedy jen o krizi týkající se uprchlíků, ale také o bezpečnostní krizi a my bedlivě sledujeme situaci. Věříme, že abychom mohli jednat eh, v Sýrii, potřebujeme pomoc mezinárodního společenství. Jakýkoliv krok musí být eh, odsouhlasen, aby ty sankce mohly být například eh, vyhlášeny OSN. Pan Mingarelli hovořil o, o situaci, která je velice temná, je to velké neštěstí. Naše ruce jsou však eh, svázány, přáli bychom si, abychom mohli učinit víc, potřebujeme těm lidem pomoci. Opozice to pravděpodobně učiní sama, ale my jim také musíme pomáhat. Kolem jsme viděli spoustu krutostí. Velice těžko se zjišťuje, co se vlastně děje a už tam nemáme ambasadu, tu jsme uzavřeli, takže to, co se dozvídáme, víme jen z tisku. Jak víme, situace se nechystá zlepšit. A není to stav, kterého jsme byli e, svědky v severní Africe. Možná teď to bude trvat ještě delší dobu, e, což bude starostí pro nás, jak tak pro vás. Je zapotřebí, bychom jednali co možná nejdříve. Tady bych možná měl skončit svůj projev a Eh, Ponechám vám čas diskuzi. Děkuji vám, pane velvyslanče. Mám seznam čtyř eh, řečníků. Dvě minuty na každou eh, každou žádost o slovo. Tak dobře, tak minutu a půl, protože už je vás šest. Já bych chtěl já bych chtěl také položit otázku, takže půjdu příkladem. Pane Mingarelli, mluvil jste o fragmentaci opozice. Omezení a ident, nebo meze a identita těchto skupin je, je velice mlhavá. Eh, sondovali jste konkrétní vůli spolupracovat alespoň v některých oblastech? Pokud ano, tak v jakých? Eh, nebezpečím totiž je, že se může stát to, co v Líbii, neboli jakmile byl vyhnán Kadáfi, došlo k fragmentaci do různých skupinek a podskupinek, které kontrolovaly Eh, droboučka území. A úloha al podle posledních informací narůstá. Pana velvyslance jsem se chtěl zeptat. Samozřejmě jste m, mm, také přemýšleli o vojenské možnosti řešení. Jaká si myslíte, že je tady ochota ze strany arabských států zasáhnout a vytvořit bezletovou zónu, jak se tomu stalo v Libii. Děkuji. Eh, la parola kolega Gomes. Slovo má kolegyně Gomes, minuta a půl. Eh. Šel jsem příkladem. Děkuji. Pane Mingarelli, děkuji vám za mnoho bodů, o kterých jste se zmiňoval. Chci se zeptat, zeptat, jak můžeme pomoci nejen logisticky, ale také politicky, tak, abychom byli součástí toho týmu. Už, bylo, už jste přemýšleli, jak to učinit. A na druhé straně eh, jednáme nějak s Iránem. Irán eh, podporuje eh, Sýrii, Asada. My se zabýváme jaderným programem Iránu. Jde o to, abychom eh, pomohli svrhnout Asada nějakým způsobem. To řešíme s Iranem. Za třetí, eh, zkoumáme, jak může pokročit reforma Rady bezpečnosti OSN. Viděli jsme to tragicky u Sýrie. A pan velvyslanec to právě teď zmínil. To, co se děje v Sýrii, se může stát někde jinde, pokud se neodblokuje Eh, ta pravomoc VETA v Radě bezpečnosti a Čína s Ruskem samozřejmě hrají velmi negativní úlohu. A co Brazílie, Indie? Kdybychom s nimi jednali, angažovali je do reformy Rady bezpečnosti, možná jejich stanovisko by bylo jiné. Pane velvyslanče, chci se vás zeptat ohledně vojenské možnosti, protože pro vaši zemi se jedná ještě o větší nebezpečí než pro jiné. Potřebujete také vyjad- nějaké vybavení eh, pro protileteckou obranu? Vidíte nějaké dopady činnosti PKK? Eh, ohledně tedy takzvaného kurdského národa? Pan Mendes. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji panu Mingarelimu za jeho vysvětlení. Já bych měla otázku. Pane Mingareli, jste toho názoru, že opravdu činíme vše, co je v našich silách, abychom zabránili tomu masakru? Ženevská umluva hovoří jasným jazykem. Něco takového se nesmí opakovat. Není to pouze tragédie kvůli těm uprchlíkům, ale takové kvůli občanské společnosti jako takové a válečným zajatcům. Ženevskou umluvu podepsali mnozí. Kde je tedy mezinárodní právo? Kde je humanitární právo? Lidé jsou šokováni tváří v tvář těchto událostí, to je návrat zpět do dob barbarských. My zde máme ženevskou úmluvu. Proč tedy neexistuje žádné usnesení rezoluce, která by se postala o to, aby bylo mezinárodní právo respektováno? Jak je možné, že Neexistuje rezoluce Rady, Rady bezpečnosti, která by se postarala o to, aby byly dodržovány minimální humanitární standardy. Je důležité, abychom vyvíjeli nátlak v tomto směru, abychom dokázali zabránit masakru. Je třeba zabránit tomu, aby bylo masakrováno civilní obyvatelstvo. Možná bychom pomocí toho pomocí takovéhoto postoje dokázali docílit více výsledků. Co se děje, když některé země nedodržují ženevskou úmluvu? Jaké možnosti má OSN v tomto případě? Protože skutečnost, že eh, se strašlivých činů dopouští pravděpodobně i opozice, není v tomto světle argument. To je tedy má otázka. Paní Lezing, prosím. Děkuji mnohokrát. Já souhlasím se svou předřečnicí v tom smyslu, že je třeba za každou cenu zabránit tomu masakru a odsoudit veškeré masakry. Nesouhlasím ovšem s její bonznámkou v tom smyslu, že je nedůležité to, že i opozice se dopouští strašlivých činů, masakru a porušování lidských práv. Eh, kolegové zde diferencovaně vysvětlili, že opozice se skládá z různých uskupení. Ačkoliv neustále hovoříme jakýsi o dvou blocích, o režimu a opozici. A zdá se mi, že je zcela jasné, že obce koncensu, obce vyjednávání prostě již není k dispozici, ale přesto se na to chci znovu zeptat. Uh, Myslíte si, že je to opravdu tak, že už vůbec není k dispozici ta možnost vyjednávat? V jedných německých novinách byl včera uveřejněn článek, ve kterém se píše, že eh, komisařka OSN pro lidská zpráva říká, že se masivního porušování lidských práv dopouští jak režim, tak opozice. Hovoří se o strašlivých cinech, o masakru. Hovoří se o tom, že opozice zrekrutovala dětské vojáky a o mno, mnoho dalších strašlivých věcech nebudu zacházet do detailů. Otázkou je, jaké obce máme, jaké možnosti volby. Hovoří se také o vojenském zásahu. E, já e, o tom tedy nechci hovořit. Ale pokud by tady byla možnost takovéto intervence, pak se ptám, jakým směrem eh, by šla. Dnes dopoledne jsme hovořili se zástupci Saudské Arábie a oni jasně říkali, že podporují islamistické síly. A dovedeme si představit, jakým směrem asi vyvíjejí tuto činnost. Proto se ptám ještě jednou, jakou demokratickou perspektivu zde chcem, máme, jaké chceme dosílit a jaké možnosti zde vidíte. Děkuji, pan Hadži Georgio, prosím. Na minutu a půl. Θα ήθελα και εγώ καταρχήν να καταγγείλω με τον πιο έντονο τρόπο τις σφαγές που λαμβάνουν χώρα στην... Děkuji. Nejdříve bych chtěl odsoudit masakr, ke kterému dochází v Sýrii je masakrováno neozbrojené obyvatelstvo a jsou masakrovány děti. Nezdá se, že se dosáhne brzkého řešení, ale musíme se o to snažit. Opoziční síly jsou rozhádané, nejsou jednotné a proto je obtížné nyní rozhodnout, co by bylo nejvhodnější učinit. Mám otázku na pana tureckého velvyslance a na pana Mingareho. Myslím si, že náš postup je jaksi rozporuplný. V Sýrii je tedy opozice a barbarské barbarská brutální reakce ze strany režimu, která se obrací tedy proti tomu syrskému povstání. Ale v Turecku přeci máme obdobnou situaci. Já tady mám na mysli povstalce z PKK a víme, jak na ně stát reaguje. Není to tedy jistý rozpor? V jedné oblasti říkáme, to jsou povstalci, to je tedy opozice, která povstala, a e, v druhé oblasti to vidíme jinak. Proč to nesrovnáme s tím, co se děje v Turecku? Proč v, jedné, e, v jednom případě se stavíme na stranu opozice a ve druhém případě se stavíme na stranu vlády? Pan Lizek, Pane předsedající,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 Konflikt eskaloval. Mezi asadovým režimem a opozicím došlo k takové eskalaci, že může být ukončen jen vojenskými prostředky. Proto se ptám, víme, kolik lidí a kolik vybavení a kolik munice je k dispozici prezidenta Asada. A zda má vojenskou podporu, zda dostává dodávky, munice nebo jakoukoliv jinou pomoc zvenčí. A víme od koho? Moje otázka na pana velvyslance je, jaká je situace s kontrolou hranic mezi Sýrií a Tureckem je část hranic na syrské straně, kterou stále ještě kontroluje vláda? A nebo je celá hranice ze syrské strany kontrolována rebeli neboli opozicí? Pokud tomu tak je, jak eh, na tom pracuje turecká strana? Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat řečníkům za jejich příspěvek do diskuse. Mám otázku na pana Mingareliho. Má Evropská unie, respektive vyhodnotila Evropská unie i to, co učinila v severní Africe během arabského jara? Tam jsme něco učinili, ale co následovalo po arabském jaru? Arabský podzim, tedy asi se něco nepovedlo. Přejeme si, aby v Sýrii vznikla stejná situace jako v Líbii. 500 ozbrojených skupin. Plení Líbii. Je to ten právní stát, který jsme požadovali? Pane velvyslanče, vy to uh, zažíváte z bezprostřední blízkosti. Kdo dodává oběma stranám konfliktu materiál a zbraně, protože to je, to je v podstatě eh, konfrontace a konflikt, který se již blíží situace občanské války. Potřebujeme mezinárodní zásah. Momentálně máme svázané ruce, ale co můžeme učinit jaksi dodatečně? Bylo by vhodné mít tam mezinárodní zásah, oktrojovanou vládu jako v Líbii? Zdá se, že momentálně z krize nalezl cestu pouze Egypt. Existuje vyhodnocení evropské politiky po veškerých těchto událostech? Děkuji, paní Franciska Brandner. Děkuji, musím říct, že jsem tu tedy nebyla od začátku. Měli jsme zasedání s libijskými eh, představiteli. Pokud už jste odpověděli na dotazy, které předložím, tak se velmi omlouvám. Ohledně uprchlíků slyšeli jsme zvěsti o tom, že prostřednictvím Červeného kříže EU financovala pomoc, která se nedostala k cíli. Nevíme přesně kam, ale alespoň tedy nepomohla opozici. Jak jsem uvedla, jedná se o zvěsti. Jaká může být úloha Červeného kříže v této věci? ale pravdou je, že moc prostředků se nedostane přímo na místo. Myslím si, že, nevím, jak to říct v angličtině, eh, dávat přímo na místě, že to by změnilo hodně. Eh, kdyby eh, Izrael takto pomáhal, tedy uprchlíkům také, a neměli bychom žádat, nebo alespoň podporovat takovouto myšlenku, určitě by to pomohlo dynamice v regionu. Myslíte, že by bylo dobré eh, něco takového udělat? To jsou tedy dva moje dotazy. Pan Salafranca. Last. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Měli jsme minulý týden na plénu velice zajímavou debatu o tomto tématu s paní vysokou představitelkou a tam vyšla jebo veškerá ta frustrace, kterou pocitujeme z této situace. Někteří kolegové to tam vyjádřili velice jasně. Situace v Radě bezpečnosti, problémy Evropské unie, které musí vyřešit interně, krize důvěry a tak dále nastávající volby v Spojených státech amerických. Vše to, to sebou přináší zde podmínky, a toto vše vede k tomu, že mezinárodní zásah není v podstatě možný. Opozice má regionální podporu, která se ještě sice nezhmotnila, Eh, dobře víme, jak to vypadá v Iránu. Je tam velice mnoho mrtvých, humanitární katastrofa a já jsem řekla, řekla paní vysoké představitelce, že na tomto místě musíme přijmout konkrétní opatření a nebych, neměli bychom se omezovat pouze na to podporovat Červený kříž a Červený půlměsíc. A proto se ptám pana Mingareliho, jsou tam možnosti jako například zavedení bezletové zóny? Dobře jsme věděli, jaké důsledky to může mít, pokud eh, jsou obě strany ozbrojeného konfliktu podporovány zbraněmi z jiných zemí. A dále chci na závěr říct, že bychom měli podporovat Turecko eh, při jeho boji s PKK a se skupinami, které jaksi působí a operují přeshraničně. Nemůžeme nechat Turecko v tomto problému samotné. Děkuji. Pane Minkare, máte slovo, odpovězte prosím a máte sedm minut. Děkuji za všechny zajímavé otázky které samozřejmě se dotýkají těch nejdůležitějších eh, oblastí, protože eh, samozřejmě můžeme eh, se účastnit druhých skupin a můžeme mít různé kontakty, ale to vyvolává i některé politicko-strategické složitosti. A teď tady ta ochota opozice spolupracovat. Je tady eh, fragmentace v několika liniích. Jednak je tady eh, interní a externí opozice a nemají samozřejmě vždy eh, stejnou pozici. Dále mezi těmi, kteří představují ozbrojenou část opozice myslí si, že není dohoda s režimem možná. A pak je tady jiná skupina, která se donívá, že když se vyvine určitý tlak, tak bude ještě možné vyjednávat. Eh, třetí eh, zlomová linie, eh, to je záležitost náboženského přesvědčení. Je možné, aby se tyto různé skupiny spojily na jedné platformě? Já si myslím, že to není nemožné. Pro tyto různé skupiny by mělo být možné sepsat černé na bílé nějaké základní linie politického projektu po pádu Asada. Eh, Alevská Lida, eh, liga tady velmi spolupracuje na tom, pracuje na tomto, Turecko na tom pracuje, které samozřejmě udržuje kontakt s různými opozičními skupinami, potom eh, i členské státy Evropské unie na tom um, pracují, stejně jako vysoká představitelka ESVČ, už uspořádali setkání s opozicí a pokračují v dialogu s nimi. Takže zatím ještě nejsme tak daleko, aby ta platforma už existovala, ale navzdory tomu, že tady jsou určitá dělítka a rozdíly, tak přesto svěřím tomu, že v budoucnosti bude možné vytvořit společnou platformu. Je to spíše spekulace než eh, odpověď založená na faktech, ale v tuto chvíli vám nemohu nabídnout nic jiného. Potom otázka paní Gomez, podpora na pana Brahimiho. Pokud je o al qaidu tak tam bohužel nemám žádné informace. Čtu určité zprávy a někdy se říká, že některé buňky al qaidy které dříve působily v Iráku, se přesunuly do Sýrie, ale nemohu to potvrdit ani vyvrátit. Eh, služba, kterou tady zastupuji, není schopná poskytnout více informací než ty, které sami v této oblasti můžete získat. Paní Gomez, eh, podpora Brahimimu. Eh, naše vysoká představitelka řekla, že ho podpoří v mnoha podobách, například když bude potřebovat logistickou a materiální pomoc od naší delegace v Damašku, tak má tuto podporu. Druhá věc, pokud bude potřebovat politickou podporu, tak eh, samozřejmě ji můžeme kdykoliv poskytnout. A dále eh, je také ochotná sdílet s ním svou analýzu konfliktu a tedy možnosti řešení. A z tohoto důvodu také se setkají v New Yorku příští týden Irán. Vysoká představitelka tady má nejrůznější komunikační kanály s Iránem, Eh, má eh, časté eh, kontakty s panem Jalilim, jakožto vysoká taky zástupkyně Mezinárodní orgánu pro jaderné otázky a tam u té příležitosti samozřejmě hovoří o jiných než jaderných otázkách. Potom se také setkala s ministrem zahraničních věcí Sebaran a Eh, také se s ním setká příští týden v New Yorku a víte, že pan Separi má úzké kontakty eh, s Iránem a eh, v Bruselu minulý týden tady bylo také setkání s panem Mursim. Víte, že on má také kontakt eh, s Iránem, takže nepochybuji o tom, že paní vysoká představitelka eh, tady vydává jasné signály o tom, jaký je nejlepší způsob, kterým by Irán mohl přispět k pozitivně k řešení konfliktu v Sýrii. Pokud jde o reformu eh, v Radě bezpečnosti OSN, tak možná, kdyby tam bylo jiné složení, tak Rada bezpečnosti by se rychleji dohodla na otázkách, jako je Sýrie. Ovšem, myslím si, že to je diskuze, která eh, se netýká pouze Sýrie a eh, nemohu na to dále odpovědět. Eh, jsou ženevské úmluvy respektovány? Ne, nejsou. Komise pro mezinárodní vyšetřování, která byla zřízena v rámci Rady bezpečnosti OSN, uvádí, že jsou důvody domnívat se, že dochází k páchání trestných činů proti eh, lidským právům a válečným zločinům. A tady Eh, samozřejmě nemůžeme opozici a Asáda stavět na stejnou úroveň. To jsem v žádném případě neřekl. Pro nás samozřejmě hlavní zodpovědnost za krve pro lidi nese Asadův režim a eh, musíme zaručit, ale ovšem musíme samozřejmě jasně vystupovat vůči opozici tak, že jsou určité věci, které nelze páchat a to musíme také jednoznačně, jednoznačně vyslovit. Dále, bude zde samozřejmě stíhání před Mezinárodním trestním tribunálem. Na to se upozorňuje neustále v Radě, bezpečnosti, že nebude beztrestnost a pokud se eh, tedy podaří další kroky, tím lépe. A když naše vysoká představitelka jedná s panem Lavrovem, tak samozřejmě také hovoří jasným jazykem, pokud jde o blokaci v Radě bezpečnosti a pan Van Rompuy a pan Barroso a vysoká představitelka jistě také na summitu s Čínou budou hovořit o tom, co si myslí o pozici Číny a její eh, blokaci, jejím vetu je eh, ještě představitelné, že by se situace vyřešila vyjednáváním. Někteří se domnívají, že už je příliš pozdě, že to už nejde, že před několika měsíci by to eventuálně ještě bylo možné, ale dnes už ne. A pokud to není možné, tak co nám zbývá? Vojenští experti tvrdí, že opozice není schopná v dohledné době zvítězit. Říkají to všichni. Dále existuje obecné přesvědčení o tom, že v krátké době eh, nějaký eh, zákrok mezinárodního společenství nebo eh, ze zahraničí není možný. Není proto žádný právní základ. A pokud tyto dvě možnosti nejsou možné, tak co tady zbývá? Tady je tedy otázka morální. Budeme vyjednávat s tímto diktátorem? Můžeme mít vůbec jiné řešení než politické vyjednané řešení? Já tady nevidím krátkodobě žádné jiné řešení. Musíme tedy usilovat o politické vyjednávání. Ale samozřejmě musíme být několik želízek v ohni a pokud v Radě bezpečnosti by eh, byl poskytnut právní základ pro eh, další eh, jiné řešení, třeba vojenské řešení, tak se to musí zvažovat. Potom dále, nejsem vojenským expertem a e SVČ jistě nemá nejlepší výzvědné služby, jistě někteří z vás jsou lépe informovaní než my, ale podle všech informací, které sledujeme, tak eh, eh, Asadův režim bez podpory dvou zemí by nevydržel tak dlouho. Také tady byla otázka, jestli v Sýrii Eh, to dopadne tak špatně jako eh, v Líbii nebo v jiných eh, zemí arabského jara. Podle našeho názoru bilance arabského jara není tak jednoznačná. Samozřejmě, že není vše zcela tak, jak bychom si představovali, ale není vše tak špatné. V Líbii tam svrhli tyrana, podařilo se jim nastolit politickou transformaci, zřídili volby, uspořádali volby, zvolili vládu eh, na základě voleb, které byly považovány eh, za eh, poměrně přiměřené. Takže když zvážíme, že tady ta země deset, po desetiletí trpěla diktaturou, tak to není tak špatné. A samozřejmě tady také, i v těch ostatních zemích arabského jara, tam to není vše úplně ideální. A nemůžeme si představovat, že když nějaká země trpí po desetiletí nějaký, nějakou diktaturou, takže ta změna potom, eh, ne, nemůžeme si představovat, že ta změna potom přijde snadno. Samozřejmě, že to je složité, ale globálně můžeme říci, že to kráčí správným směrem. A pokud by to stejné se dělo eh, i v Sýrii, tak si myslím, že pro syrský lid by to nebylo zase až tak špatné. Paní Brandner humanitární pomoc prostřednictvím Červeného kříže byla nějaká eh, zneužitá. Já eh, tady nejsem informován, pohovořím si o tom eh, s kolegy a pokud máte nějaké dodatečné nebo informace nebo nějaké, o kterých nevíme, tak já jim je předám, ale musím říci, že o tom nic nevím, nemohu vám říci, že to není pravda samozřejmě, ale zároveň musím říci, že pokud máte nějaké informace, které my nemáme, tak mi je prosím předejte, já je předám dál a pokusíme se tu situaci lépe zanalizovat. Další otázka. Měli by Izraelci eh, otevřít hranice, měli bychom je o to požádat? To je otázka, na kterou nerad bych odpovídal. Já nevím, jestli bychom to po nich měli chtít. Myslím si, eh, že eh, by to mohlo znamenat určité problémy pro bezpečnost Izraele. A pokud by snad bylo potřeba zajít dále, tak eh, nevím, zamyslíme se nad tím s kolegy a pak řekneme, že někdo, tak význačná osobnost jako paní Brantner, se donívá, že bychom se nad tím měli zamyslet. A zamyslíme se nad tím. Pan Sava Franka Opět humanitární eh, pomoc a eh, bezletová zóna. Ano, eh, to souvisí, abyste mohli vytvořit nárazovou zónu a koridor pro humanitární pomoc, tak je samozřejmě potřeba nějakým způsobem zabezpečit a zabezpečit, to znamená vyslat jednotky, to znamená mít mezinárodní mandát, nějaký právní základ a to znamená, že budeme potřebovat, nebo že bychom potřebovali rezoluci Rady bezpečnosti. Je něco takového v dohledné době možné? Ne. Když se podívám na pozici Ruska a Číny, tak si nemyslím, že zítra bude vydáno, vydána rezol, rezoluce, která by umožnila mezinárodnímu společenství vytvořit a zabezpečit tedy koridor pro humanitární pomoc do Sýrie a tím neříkám, že bychom se měli smířit se současnou situaci. Ta je nepřijatelná. Lidé eh, tam jsou masakrováni každý den, takže musíme toho udělat více. Ovšem ty překážky tady zkrátka jsou. Děkuji. Vaše excelence, pan velvyslanec. Děkuji vám, pane předsedo. Pokusím se zodpovědět eh, otázky, co možná nejdříve vím, že nám dochází čas. Pan Mingarelli již doširoka odpověděl, takže na něco odpovídat nemusím. Některé otázky se týkaly vojenské možnosti řešení a také zda arabské země mohou učinit něco víc. No, vojenská možnost a bezletová zóna už byly široce prodiskutovány a myslíme, nebo většina lidí si myslí, že to je dobrý nápad hned eh, zpočátku to vyslovit a takto tlačit na režim. Ministr zahraničí v, byl v New Yorku před dvěma týdny a eh, hovořil o tom s tím, že bychom měli najít způsob, jak eh, bránit eh, onomu bombardování civilních obyvatel, ale zatím se nic neděje. Ale abychom to udělali sami nebo jenom z částí zemí, tak to nemá cenu. No to je zapotřebí mít rozhodnutí Rady bezpečnosti a jasné sankce, jak už jste to říkali. Takže pokud se toto nestane, není šance vojenské akce. Kdyby nějaká země k tomu přistoupila, tak hned bude kritizována. Nejdříve lidé zatleskají, ale pak to skritizují. Co se týče PKK, a souvisejících otázek. Byl jsem docela překvapen otázkou pana Hadži Georgiuse. Situace v Sýrii a Turecku jsou nesrovnatelné. Hovoříme o režimu, který neumožnil opozici, potlačuje opozici. Konec konců vidíme, že tam žádná není. A Turecko je země, která je docela eh, demokratická. To, co vidíme ohledně činnosti PKK, není žádná náhoda. PKK byla uznána za teroristickou organizaci i v OSN a nereprezentuje Kurdy. Je to teroristická organizace. A proto já eh, vítám slova pana Salafranky ohledně podpoře pro Turecko, podpory, to, podpory pro Turecko. Co se týče hraničních kontrol, ano. Určitá část hranic je e, kontrolována opozicí na druhé straně. Některé části hranic, úseky hranic jsou kontrolovány režimem. My máme bezvízový režim se Syrií a proto je pro Syřany velice jednoduché přijet do Eh, Turecka. Ano, vypadá to čím dál víc jako občanská válka, možná bych tomu tak měli i nazývat. Ale to nezmění skutečnost, že nemůžeme jednat, nemůžeme do ní zasáhnout. Jak už to velice jasně řekl pan Mingarelli. Za těchto okolností nelze v zemi zasáhnout. Ale jak situaci změníme? Myslím, že musíme spoléhat na opozici, to je jediné, co teď zrovna můžeme dělat, Opozice musí jednat společně. My jim nemůžeme poskytovat eh, vojenskou pomoc, vojenské vybavení, ale humanitární eh, pomoc a eh, pomáhat jim, aby se lépe dali dohromady, aby se lépe združili. Ale pravděpodobně se situace bude muset zhoršit, než se zlepší. Část země je ještě proti jakékoliv akci, a je vidět, že se situace vymyká z rukou. Ať už to jsou snahy ze strany OSN, EU nebo jednotlivých zemí nebo nás, je zapotřebí, abychom zůstali na dobré straně historie a musím připomínat režimu, co se stalo v Bosně a jinde, že oni by zůstali na špatné straně té historické paměti Mm, a moc víc nemůžeme dělat. Nevím, jestli jsem něco nevynechal, ale mnoho už bylo zodpovězeno panem Mingarelim. Jestli jsem na něco zapomněl, tak mě prosím to připomeňte. Děkujeme vám, eh, pane velvyslanči, děkuji pane Mingareli. Bude se konat výměna názorů s ministrem zahraničí Mali za pár minut. Děkuji všem. Toto bude neformální zasedání.